So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové a kolegyně, máme trochu spoždění, ale se spožděním vás zde vítám na schůzi Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Především dnes vítáme výbor Německého spolkového sněmu, zde u nás. Všichni koordinátoři se na tom jednohlasně shodli, eh, také se předsedy eh, politických, eh, nebo z předsedy politických skupin, že pozveme výbor pro životní prostředí Bundestagu. Je to skutečně velký den. Byla dokončena jedna etapa v diskusi o politice životního prostředí. Přednedávnem jsme měli slyšení paní kolegyně Schröte a další poslanci z různých politických eh, skupin eh, jsou zde vítáni. Přesto bych ale eh, hned postupovala podle pořadu jednání. Máme tlumočení do všech eh, jazyků, kromě estonštiny, lotištiny a malčtiny, jinak jsou zde všechny jazyky. Eh, bod 2 na pořadu jednání, oznámení předsedy. Zítra od 14 do 15 hodin se bude hovořit o studii o iLook. Tato studie bude představena. A je to diskuze, nebo o tomto tématu už jsme zde ve výboru hovořili a já bych vás chtěl požádat, abyste se účastnili této diskuse. Dále bych chtěl oznámit, že pracovní skupina pro zdraví zde ve výboru pro životní prostředí bude mít schůzi 25. května od 12.30 do 15 hodin a bude se hovořit o zdravotnictví v jednotlivých politikách. Bude to příprava na novou strategii v oblasti zdravotnictví EU. Ve středu v poledne ve 12.30 pojedeme na letiště a podíváme se na eh, letadlo ze Švýcarska poháněné solární energií. Někteří kolegové se na tuto akci přihlásili. A chtěl bych připomenout, že 9. června ve Štrasburku se setkáme s výborem pro, pro životní prostředí Evropské Rady Evropy. A kolega Vadamulis z Řecka je předsedou, takže se těšíme na tuto schůzi. A tím se dostáváme k bodu čtyři, a to je výměna názoru s německým Bundestagem. Jsem velice rád, že zde jsou všichni zástupci německého Bundestagu. Vím, že je vždy těžké jet z toho místa, kde no- člověk normálně zasedá, zasedat někam jinam. Naplánovali jsme diskuzi o některých tématech. Nejdříve předávám slovo předsedkyni výboru pro životní prostředí z Berlína. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové a kolegyně, jak jsem slyšela, je to dnes premiéra. Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí se setkává s výborem Národního parlamentu. A já bych jménem všech politických skupin chtěla poděkovat za tuto příležitost. Ukazuje to, jak důležité jsou eh, tyto otázky životního prostředí, eh, jak jsou důležité otázky klimatu a zdrojů. A já bych byla velice ráda, kdyby eh, ta výměna názorů s různými parlamenty byla mnohem intenzivnější, protože celá řada problémů, které musíme řešit, jsou problémy, které můžeme vyřešit jenom společně. A myslím, že by bylo dobré, abychom konkrétně hovořili o některých tématech. Dnes například jsme se setkali s některými komisaři a hovořili jsme s nimi o otázce 30 pokud jde o klimatické cíle. Doslechli jsme se, že celá řada zemí je značně skeptická. Myslím si, že takovéto otázky můžeme probírat společně. Našich pět politických frakcí v německém Bundestagu ve výboru pro životní prostředí se shodne, že tento cíl 30 je nutný jako, jako východisko pro diskuse. Jak důležité jsou tyto otázky, se ukazuje v oblasti zdrojů, ale také v celé řadě dalších oblastí. Slyšeli jsme, že Na evropské úrovni se stále více hovoří o otázkách ekologie a klimatu a to nás velice těší, protože se chceme dostat eh, o několik kroků dále a čas tlač, tlačí. Možná vás zajímá, co probíhá v Německu. V současné době ze 17 eh, atomových elektráren bylo 14 eh, vypnuto a v současné době máme eh, moratorium na 8 atomových elektráren. 78 obyvatel v Německu je pro co nejrychlejší odstavení atomových elektráren a budou probíhat diskuse. Probíhají již eh, ve výboru pro životní prostředí i v celém Bundestagu. Hovoříme o tom, eh, jak můžeme podporovat obnovitelné energie. Hovoříme také o otázce energetické účinnosti a hovoříme také o otázce, jak eh, vyvážit tu ztrátu atomové energie, jak eh, můžeme co nejdříve vystoupit z atomové energie. Eh, existují některé samozřejmě protichudné nástory, ale, názory, ale je jednoznačný názor na to, zda k tomu dojde, či nikoli. Otázka je pouze, kdy a kdy to tedy zvládneme. Já si myslím, že to zvládneme brzy. Chceme být určitým příkladem Často eh, nám, nás někteří kritizují, že potom budeme dovážet atomovou energii z jiných zemí. Ale eh, Německo v každém případě je proto, aby tato energie eh, už neexistovala, my už tuto energii nechceme. Samozřejmě bych mohla říct i hodně věcí, ale celá řada věcí je také na pořadu jednání. Klimatická strategie, cíl 30 strategie v oblasti biomasy, um, uh, energetická účinnost, um, využívání regionálních zdrojů a tak dále. My už jsme si dnes celou řadu věcí vyslechli a já bych na závěr ještě jednou chtěla poděkovat, že jsme mohli zorganizovat toto, uh, tuto schůzi. Děkujeme paní Schröter za úvod a můžeme se podívat na první oblast otázek, a to je klimatická strategie. Zítra dopoledne bude tento výbor hlasovat o zprávě o sdělení komise o 20%. Já jsem zažil tu diskuzi v roce 2008, v roce 2009 a jsem svědkem také současné diskuze a vidím, že existují různé protichudné názory. Celá řada lidí se domnívá, že klimatický balíček je všechno, nebo že tím je to hotovo, ale tento klimatický balíček je pouze začátkem, pouze první etapou. My v parlamentu s, máme také to přání, aby existovala široká podpora, protože eh, poté je možné to prosazovat také eh, ve ministerské radě, protože eh, ministerská rada 27 členských států v této oblasti do značné míry rozhoduje. Máme zde kolegu z Nizozemska, který je zpravodajem k této zprávě. Proběhla celá řada sympozí. a otevřených diskusí. Zítla zítra dopoledne budeme hlasovat o celé řadě kompromisních pozměvacích návrhů, tak tomu zde v parlamentu eh, bývá, že eh, se eh, některé politické skupiny nebo všechny politické skupiny shodnou na kompromisech. Zítra tomu tak do značné míry bude. A Evropský parlament už souhlasil s tím závazkem 30 My už jsme měli usnesení před Cancúnem, E, po Kodani jsme měli také parlamentní usnesení s tímto cílem a zítra e, opět zdůrazníme ten náš postoj, že chceme 30 Nicméně je potřeba podívat se na to, co se bude dělat v rámci EU a co e, dělají společnosti, firmy mimo EU s využitím toho mechanismu Kyotského protokolu a chceme říci, že požadujeme 25 uvnitř EU a 5 mimo EU za pomoci kyotského mechanismu. Takže to jsou ty základní požadavky. Nevím, jestli budete mít eh, čas, ale hned po schůzi s vámi nás čeká schůze s paní Hedegaardovou, s komisařkou pro klimatické změny a budeme hovořit o časovém plánu do roku 2050. To je samozřejmě také napínavá otázka. Je napínavé podívat se na jednotlivé etapy na cestě do poloviny století, kdy chceme snížit emise klimatických plynů o 80 až 95 Daniel přišel, další kolegové přišli Eh, celá řada kolegů je na seznamu řečníků. Ale myslím, že můžeme začít, abychom se dostali eh, k dalšímu tématu, a eh, to je téma biodiverzity. Takže kolegyně Schröter z Bundestagu bude se mnou předsedat nejdříve Josef Kopr. Jmenuji se Josef Köppl, vedu CDU-CSU ve výboru pro životní prostředí německého Bundestagu. Chtěl bych eh, se obrátit na kolegy a kolegyně z Evropského parlamentu. Eh, chtěl bych říci, že německý Bundestag jednohlasně rozhodl a požaduje 40% snížení skleníkových plynu pro Německo do roku 2020, a to bez dalších podmínek. Nicméně očekáváme, že Evropská unie a půjde dále než ten cíl 20 Máme čísla z Eurostatu, že 17 17 už bylo dosaženo a my se domníváme, že 9 let před dosažením cíle muset dosáhnout jenom dalších 3 to není žádný důvěryhodný cíl. A z tohoto důvodu žádáme o to, aby Evropská unie vyslala signál. My se obáváme, že pokud Evropská unie nepůjde dále, eh, Durban troskota. Chtěl bych říci k té schodě napříč politickými skupinami v Německu, že chceme efektivnější hospodářství, které bude využívat méně eh, uhlí a to vnímáme jako velkou hospodářskou příležitost. A z tohoto důvodu eh, panuje schoda v Německu. Eh, panuje zde schoda také s ohledem na odstupu od jaderné energie. Bez eh, té perspektivy lepších hospodářských možností eh, by téměř 80 německých občanů nesouhlasilo eh, s touto změnou v oblasti energetiky. A něco takového může platit i pro celou Evropu. My se domníváme, že je to příležitost pro všechny evropské země. A z tohoto důvodu žádáme o to, abychom se ubírali tímto směrem konsekventně. Děkujeme Josefovi Göpelovi, byla to přesně minuta 20. Já jsem chtěl říci, aby každý hovořil tak minutu, minuta a půl, aby se všichni dostali ke slovu dále. Chris Davis, liberálové Velká Británie. Chris Davis Děkuji, jmenuji se Chris Davis, jsem koordinátorem eh, za eh, ALDE, to znamená liberály a demokraty. A já skutečně vítám ta jasná prohlášení od pana předsedy, od vás, eh, ohledně to, toto angažmá napříč politickými stranami, pokud je o snižování emisí CO2. Já myslím, že někdy eh, se to až tak jasně eh, neodráží v tomto výboru či v tomto parlamentu, tedy takováto míra německé jednomyslnosti. Eh, nebo v některých politických poslanských klubech, zejména v tom, určitě v tom mém. Takže já to rozhodně vítám. Podporuji tyto cíle, stejně tak jako moje vláda v rozhodnutí, které přijala, přijala v loňském týdnu. Pan Bás je naším eh, zpravodajem eh, k emisím CO2, takže toto téma ponechám jemu, tedy co zhruba můžeme očekávat eh, v bezprostřední budoucnosti, kdy pravděpodobně můžeme čekat výrazný pokrok, ale možná ne až tak ambiciozní, jak byste si představovali, protože jsou určité tenze, určité napětí v rámci rady a myslím si, že to zaznamenáváme od úrovně vlád až po parlamentní delegace zde. Eh, je zde patrná opozice, eh, jednak určitý skepticismus vůči vůbec globálním oteplování a pak také opozice vůči konkrétním ambiciozním opatřením, eh, která se vnímá tak, že by zpomalila mm, nebo zhoršila hospodářské vyhlídky, ale myslím si, že ten hlavní argument, že tady toto potřebujeme, abychom vlastně poháněli svoji ekonomiku, Eh, že ty investice do nízkouhlíkových technologií jsou nutností, protože Čína vypracovala svůj pětiletý plán a my nemůžeme jen tak sedět se založenýma rukama a čekat, že všechno bude v pořádku. Svět se proměňuje a musíme mít jistotu, že naše technologie odpovídá eh, vývoji na Dálném východě. Děkuji. Gaius Julius Caesar. Gaius Julius Caesar. Äh, zum äh, Nachnamen äh, Cäsar gehört halt der Vorname. K tomu příjmení patří jméno Gaius Julius. Mm, já nemohu prokázat, že bych byl jeho potomkem, ale nebudu to vylučovat. Já bych chtěl hovořit o cílech emisí CO2. Eh, chtěl bych zdůraznit, že je to velká příležitost, když se podíváme na technologie a na všechno to, co s tím souvisí. Myslím si, že bychom se měli skutečně zamyslet. Eh, my jako Němci chceme být určitým příkladem, nicméně je potřeba, abychom to nevnímali jako určitý tlak bylo by dobrý, dobré, abychom i v Evropském parlamentu um, ukázali těm zemím, které jsou trochu zdrženlivé, že je to velká příležitost. Um, jde to ruku v ruce s hospodářským vývojem, s, vý, s vytvářením pracovních míst, a s ochranou klimatu a samozřejmě a také to má sociální komponentu. Chtěl bych říci, že by bylo dobré, abychom více přemýšleli o mezinárodních projektech. Před nedávnem jsme jako výbor byli v Africe a deset afrických zemí se nyní združilo a vytvořili zelený pruh, který by měl být tisíce kilometrů dlouhý a snaží se tento zelený pruh krajiny obnovit. Já se domnívám, že bychom se měli soustředit na takovéto speciální projekty. Vidíme, že se Afrika o něco takového snaží Eh, i my bychom se eh, měli snažit jim pomáhat eh, zajišťovat potraviny lidem a já se domnívám, že je potřeba, abychom přemýšleli na mezinárodní úrovni flexibilně, abychom se snažili podporovat takovéto projekty prostřednictvím zahraniční pomoci. A já bych chtěl požádat poslance Evropského parlamentu, aby v tomto směru s námi spolupracovali. Mnohokrát děkujeme. Mohu říct, že minulý týden v Budapešti parlamentní schromáždění EU a e AKT právě proběhlo a ochrana klimatu byla, bylo, byla důležitým tématem. Je vidět, že v Africe to některé země pochopily a chtějí se snažit, jiné země jsou spíše skeptické. My jsme poté s výborem byli ve Varšavě, kde jsme se setkali se zástupci nadcházejícího polského předsednictví a mohu říci, že kolegové v Polsku to vnímají jako ohrožení. Takže od středečního večera do pátku se ta debata nesla spíše v duchu něco takového nemůžeme, stojí to příliš mnoho peněz, ohroží to naše hospodářství. Takže je vidět, že i v EU Mezi, těch, mezi těmi 27 členskými státy existují um, rozpory. Uh, některé, některé země se snaží uh, vést tím ekologickým směrem, jiné spíše zaostávají. Dále a na rozbach. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Anna Rozbach, jsem z Dánska. Jsem koordinátorkou za skupinu EKR. A předseda v podstatě řekl všechno, co jsem chtěla říci. Na jedné straně máme tyto průkopníky a na druhé straně existuje ta obava, že nebudeme konkurenceschopní na globální úrovni. Moje politická skupina se rozhodla souhlasit zítra s těma 25%, ačkoliv je to pro mě trochu problematické. Já jsem z Dánska a často jsme svědky toho, že když člověk může jít dál, měl by se o to také snažit. Ale na druhé straně Eh, je potřeba zde eh, najít trochu rovnováhu, eh, je potřeba snažit se prosazovat ty nejlepší zkušenosti, ale zároveň je nutné zohlednit ty, kteří ještě nejsou tak daleko. A to je právě ten problém. Měli bychom se snažit naučit to, že musíme si být vědomí odpovědnosti v Evropě a že bychom měli být dobrým příkladem, ale jak jsem řekla, je potřeba nalézt tu rovnováhu. A jak je vidět, americké firmy mm, odcházejí částečně e, do Afriky, odcházejí na místa, kde neexistují žádné klimatické cíle a ukazuje se, že firmy často odcházejí tam, kde právě takovéto ambice neexistují, takže to musíme mít na paměti. Děkuji. Dánsko samozřejmě chce, aby produkty mohly plynout, aby výrobky mohly plynout volně. A dále Frank Schwab z SPD. Já Frank Schwabe. by... Já jsem Frank Schwabe, jsem mluvčím SPD v německém Bundestagu, pokud jde o téma ekologie a klimatické politiky. Hovořilo se o tom, že ve výboru pro životní prostředí německého Bundestagu jsme zajedno v tom, že chceme mít cíl 30 a já bych chtěl říct, že jsem trochu zklamaný, pokud jde o to, eh, co se ukazuje zde v eh, Evropském parlamentu. Eh, nám připadá těch 25% plus X nepříliš ambiciozní do roku 2020. Původně byl cíl 2020 a my bychom samozřejmě chtěli v Německu více. Já se domnívám, že se Evropská unie musí sama rozhodnout, jestli chce vnímat eh, změnu v oblasti energetiky jako šanci nebo nikoli. Eh, Otázka je, jestli budeme hovořit o těch problémech nahoře nebo o problémech eh, dole, o problémech nedostatku eh, zdrojů. Myslím si, že té diskuse o, o změně v oblasti energetického mixu této diskuzi se nevyhneme. A to se týká eh, nejenom Evropské unie, ale také ostatních zemí. Je jasné, že je potřeba na národní úrovni eh, zahájit procesy změny a přechodu. Samozřejmě jsou některé země, které nemohou tak eh, rychle situaci měnit. Nicméně je potřeba, abychom zajistili, že uvnitř Evropské unie bude zajištěno to, že státy, které mají více problémů, především z východní Evropy, mohly provést tu restrukturalizaci svého energetického eh, mixu a já bych eh, chtěl jednoznačně pledovat za těch 30 Děkujeme Frankovi Švábe, nyní eh, zpravodaj Bas Eichhout. O čem tedy zítra budeme hlasovat v podstatě a proč? Well, I cannot answer all... Nemohu odpovědět na všechny tyto otázky, každý bude hlasovat sám za sebe, takže argumentace bude individuální. Ale v první řadě bych se chtěl omluvit za to, že jsem přišel pozdě. Obvykle chodím včas, tentokrát jsem měl byl na jiné schůzi, tak se omlouvám za pozdní příchod. Ale chápu, že v německém Bundestagu je široký konsensus napříč stranami, že 30% pro Evropu je jediná cesta vpřed. A to je vlastně východisko pro nás zelené. A když se na to podíváme, vědecky, tak můžeme mluvit dokonce o 40%. Takže máme zde diskusy a myslím, že velmi důležité je to, co se děje v uplynulých pár měsících. A to je to, že zde v parlamentu pracujeme na procesu, že většina eh, se shoduje v tom, že ambicioznější politika v oblasti životního prostředí je dobrá pro ekonomiku. Totiž ještě před několika lety byla dvě stanoviska, buď ekologické nebo ekonomické, e, že buď jedno nebo druhé. A teď vidíme, že to můžeme propojit a že to můžeme, ale dokonce musíme skombinovat. V Evropě máme zelený týden. Evropská komise organizuje celou řadu zelených aktivit, které se soustředují na e, účinné využití zdrojů a ukážeme, že ekonomika, evropská ekonomika se může připravit a využít dobře zdroje tak, aby dlouhodoběji si dobře vedla. Takže teď k tomu zda 30% nebo ne. Velmi si vážím té diskuse, kterou vedeme a chci říci, že teď zde v tomto parlamentu je už také poměrně velký konsensus v jednotlivých stranách, který se týká 25% domácího cíle. Takže těch 25% podporují i další strany. 20 podporují obecně a 25 domácích. A když vezmeme kompenzace, které jsou na trhu, a když vezmeme CDM, tak těch 25 20 je pouze takový malý krok, který učiníme. A musí zde být Eh, politická eh, angažovanost pro 30 Fakt je, že to se podpořit dosud nedá, ale 25 domácích ano. Takže těch 25 se ale už spolitizovalo, co, což je škoda, protože se argumentovalo o těch všech věcech. My jsme všichni podpořili těch 25 domácích, ale neuděláme ten poslední krůček, abychom dosáhli 30%. Takže my, kdybych měl použít eh, evropský jazyk, máme konsolidovaný eh, návrh, eh, který bude na 25%, ale ještě ne všichni jsou pro 30%. Hlasovat se bude zítra těch 25%, kteří podporují 25% domácích, mohou udělat ten malý krůček a podpořit 30, abychom měli 30. Takže to můžeme zítra udělat, abychom taky uspokojili německý Bundestag a abychom taky měli těchto 30 tady a abychom ukázali, že Evropský parlament se velmi zabývá ekologickými tématy, že je v tomto smyslu angažovan a jak opakuji, je to jenom velmi malý krůček od těch 25 domácích 30 obecním. Takže když říkám, říkám, jsem pro 20, někdo říká, jsem pro, pro 25 domácích, ale ne pro 30 obecních. Byl bych rád, aby tedy to museli vysvětlovat, protože nevím, jak to udělají, protože to opravdu je velmi snadné. Takže zítra po hlasování uvidíme. Já jsem zpravodajem. Děkuji. Ano, děkuji. Máme zde, je to věc pro budoucí generace a Bundestag má nástroj, jak e, pracovat naš, a plní ten cíl e, záchrany planety. Herman Pan Ott. Eh, klima. Já jsem Herman Ott. mluvčí v oblasti klimatu za zelené v německém Bundestagu. Osm v Evropě ano, to je zásadní, když se podíváme na situaci v Evropě. Máme zde celou řadu různých institucí, my jsme hovořili skutečně s hodně lidmi a co mě vyděsilo, byl tento strach, tato váhavost a nejistota, kterou jsme cítili všude. Neexistuje zde žádná odvaha. Evropa ale musí rozhodnout. Musí se rozhodnout, jakou roli chce hrát ve světě 21. století. A bude se spoléhat na nějaké e, záruky, e, bude se schovávat ve chvíli, kdy Čína a USA jdou kopředu, a nebo bude Evropa skutečným hráčem. Bude se snažit spolu vytvářet budoucnost tohoto světa. Aby to mohla udělat, je nutné, aby si sama stanovila cíle které odpovídají ohrožení klimatu. A tento cíl je minimálně 30% snížení do roku 2020. Evropa musí eh, zavést jednotlivé kroky pro to, aby dosáhla tohoto cíle. Proč neexistuje stále ještě žádný závazný cíl v oblasti eh, účinnosti, energetické účinnosti? A Evropa musí na mezinárodním poli jednat jako skutečný hráč. A možná takový malý krůček. Bas Aikut to tak trochu navrhl. Měli bychom se vyslovit pro těch 30 a nebylo by možné, aby eh, z této schůze, společné schůze eh, výboru Evropského parlamentu a výboru eh, Bundestagu vyšel takový apel, abychom podpořili těch 30 Zdá se, že tento apel se tak jako přenáší mezi politickými skupinami dále. Karl Heinz Florenz. Děkuji že nás eh, předchozí řečník poučil, jaké úkoly máme v Evropě. Já jsem dlouho ve výboru. Samozřejmě mě zajímá to procento, ale já už jsem se naučil, že k tomu, co říkal pan Od, eh, že když my něco eh, odsouhlasíme v Evropě, tak ne nutně to pak všechny členské státy chtějí eh, plnit. Podívejme se například na Kyoto. Názory v Evropě jsou velice různorodé. Takže vedle té otázky 20 nebo 30 nebo 25 mě zajímá to, jaké nástroje chceme používat. Vy už jste něco zmínil a chcete stanovit efektivní nebo závazné cíle energetické účinnosti. A myslím si, že zde existuje ten velký problém s tím, že se všichni schovávají. Mě by zajímalo, jaké nástroje podporujete vy. A dále by mě zajímalo, jaké kontrolní mechanismy existují v rámci Kyoto. Já jsem žádné takovéto mechanismy neodhalil. A samozřejmě je to vždycky těžké když se podíváme na nejrůznější eh, konference, eh, často tomu tak není, ale často je potřeba, aby existoval nějaký postih. Nemusí to být přímo postih nebo trest. Ale eh, problémem je, že často existují bloky, některé spolupracují, jiné nespolupracují a potom to jako celek nefunguje. Já bych relativně rychle mohu podpořit vyšší číslo, pokud bychom dostali jasné odpovědi od členských států, pokud jde o deforestaci celý jeho americký kontinent hoří a vypouští CO2 a my se tady um, hádáme o 20 nebo 30 procentech, ale uh, z Jižní Ameriky vychází obrovské množství které se, uh, emisí, které se neřeší. Takže já si myslím, že pokud bychom eh, řešili tuto věc, tak vyřešili tuto věc, abychom poté mohli a postupovat eh, jednodušeji. Dále Ralf Linkert za D. Linke. Já jsem Ralf Linkert, zastupuji eh, D. Linke v Bundestagu. Samozřejmě, eh, jak řekl předchozí řečník, je třeba stanovit způsob, jak dosáhnout cílu. Já vím, jaká jaké procesy proběhly ve východní Evropě, jaké obrovské změny a nyní se požadují eh, další změny. Eh, často se objevují eh, určité předsudky, že například větrná elektrárna spotřebuje více energie, než kolik vydá. Já se domnívám, že je potřeba, aby přesně v těchto zemích, kde existuje určitá nedůvěra, se právě vláda snažila tuto nedůvěru odstranit a o to se musí snažit také Evropská unie. Je třeba, aby e, tyto východoevropské země e, viděli, že nejde jenom o e, zlepšení pro ekologii, ale že e, tí, s tím jde ruku v ruce také oživení hospodářství. Já si myslím, že e, to je něco, co může získat podporu lidí. Polsko má obrovský potenciál na biomasu. A to znamená, že Polsko má velkou budoucnost, pokud jde o obnovitelné zdroje a mělo by se snažit těchto možností využívat. Uh, já se domnívám, že Evropský parlament eh, zde má obrovskou odpovědnost. My jako Národní parlament eh, nemůžeme eh, žádným způsobem podpořit ostatní země. My se můžeme soustředit jenom na svoje zemi. Myslím si, že prostřednictvím ekologických opatření, prostřednictvím klimatického cíle by se daly řešit i problémy velkých rozdílů v oblasti hospodářského rozvoje. Ano, v tomto kontextu eh, jsou zásadní také strukturální fondy, které budou eh, naplánovány nyní eh, v červnu na dalších sedm let. A myslím si, že v rámci těchto strukturálních fondů může dojít k velkému přesunu právě k ekologickým technologiím. Nicméně to bude velký bod, boj, obzvláště ve východních zemích, protože samozřejmě tam je alternativou, eh, jsou alternativou letiště a eh, infrastruktura hodně betonu. Já bych chtěla všechny přivítat. Jsem Linda McCowan ze Spojeného království, z Labour Party a jsem koordinátorkou za skupinu socialistů a demokratů v tomto výboru. Je velmi užitečné slyšet, co se děje v německém parlamentu a ráda bych se zeptala na jednu věc. Jaké vztahy máte s parlamenty v jiných zemích? Protože, jak se říkalo, není to tak snadné možné třeba v tomto parlamentu, abychom se dohodli na otázkách týkajících se klimatických změn. A když se podíváme na eh, ten balíček z prosince 2008, tak máme takovou složitou otázku, jak je to s klimatickou změnou, jak je to se vztahem klimatických změn a ekonomiky. Vy ve svém parlamentu jste spojeni, ale zde eh, v Bruselu máme lobby, konkrétně z německého průmyslu, kteří jsou proti tomu, abychom se zabývali klimatickými změnami a hovoří o tom, že poškodí ekonomiku. Takže tady má je tento lobbying ze strany německého průmyslu. A my jsme předmětem tohoto lobbingu. A my o tom tady přitom musíme rozhodovat. Jsou dvě ženy, které dostanou poslední eh, slovo, napřed Dagmar Ruper a potom eh, vy. Brigitte Čuper. A někdo další se hlásí o slovo? Ano. Dobře, budeme pokračovat, máme ještě čas. Takže eh, Dagmar, já někde nemám poslední slovo, není to eh, tak eh, snadné. Já jsem žádala o slovo po té, co jsem si poslechla to, co říkal pan od možná. Není třeba ani říkat, co se v Evropě děje. V posledním legislativním období jsem eh, a už předtím, vlastně 15 let, jsem pracovala jako koordinátorka tohoto výboru a když pan odříká, že musíme být odvážní, tak jde o to, eh, kdo byl odvážný v uplynulých 20 letech v této politice, protože v Německu nebylo nic eh, přijato tak, abychom se o tom takto mluvilo. A jak říká Karl Heinz, já si eh, a jak eh, říká, jak dobře si vedete. Myslím si, že je to otázka nejenom toho, jak se vede zemi, ale že je to i otázka kultury. Je to, eh, jde o legislativu, která se týká tepelných elektráren, spaloven, nakládání s odpady. Všechny tyto záležitosti jsou vlastně založeny na evropské legislativně a v Německu byly zavedeny. Dále máme vodní zdroje a tak dále a tak dále. A klimatická politika. Velmi snadno se říká, že jsme pro snížení o 30 stupeň, stu, eh, procent. Linda eh, Eh, možná to říká trochu eh, z hlediska eh, britského. My zde v parlamentu máme 27 členských států zastoupených, které jsou velmi rozdílné. A fakt je, že se nemůžeme opravdu shodnout na 30%, na 30%, protože by to nikdo nesplnil, protože v některých zemích se to opravdu nedá splnit. A já jsem se vždycky snažila být ambiciozní v tom, co jsem dělala. Ale když se podíváme na to, co máme, eh, chceme, abychom měli eh, cíl, který bude splnitelný, abychom neměli jenom něco eh, na papíře. Linda hovořila o lobbyingu a o kiotském protokolu. Tady právě o to jde když dáme nějaký návrh a vyzýváme lidi, dobře, zatlačte taky na německou vládu, aby něco udělala, protože to by byl ideální výsledek. A zdá se, že se zde navzájem ostřelujeme, nicméně e, myslím, že máme všichni společný cíl, pokud jde o klima. Heinz Josef Fell. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je dobré mít takovou tu živou diskusi, kdy argumenty na sebe narážejí a kdy se skutečně věc prodiskutuje, protože to je diskuse, která probíhá také na veřejnosti. A tak je dobrá, dobré, že probíhá také zde. Já souhlasím s tím, že Evropa v oblasti ochrany klimatu už má určité eh, úspěchy, je, hraje vedoucí, vedoucí roli, pokud jde o eh, technologie, eh, snižování emisí CO2 a zvyšování účinnosti. Tyto cíle jsou stanoveny také v německé legislativě. A myslím si, že tyto nové technologie eh, přešly také hranice Německa a motivovaly celou řadu dalších zemí. Nicméně já si myslím, že bychom neměli usínat, protože eh, v oblasti technologií existují obrovské výzvy z jiných zemí, například Čína z jiných důvodů, ne nutně kvůli um, klimatu, ale Čína se také soustředí na eh, nové technologie, ekologické technologie, snaží se nám konkurovat, a to především z hospodářských důvodů. A vidí nové technologie, vidí, že díky novým technologiím mohou být nezávislejší na fosilních palivech a na atomu a že mohou uh, nasytit svůj energetický hlad. Já si myslím, že se musíme snažit o to, aby Evropa stále hrála vůči roli v oblasti technologií. Je potřeba nesoustředit se jenom na cíle ochrany klimatu, ale také na ostatní cíle, které s tím souvisí, například 20 20% cíl energetické účinnosti by konečně měl být závazný a 20% cíl pro obnovitelné zdroje by měl být zdůrazněn. My máme možnost pokračovat rychleji, postupovat rychleji. A e, nejenom, když je tlak na hospodářství. Jak zmínila paní McAven, my máme v Německu celou řadu průmyslových odvětví, které mohou využívat přidané hodnoty z nových ekologických technologií. A v současné době tyto technologie představují 370 tisíc pracovních míst, před lety to bylo výrazně méně. Domnívám se, že a musíme posílit naše evropskou snahu, abychom skutečně zůstali na vůdčí pozici, pokud je o nové technologie také v oblasti exportu a to si žádá další úsilí. Já. Ano, děkuji. Myslím, že není potřeba e, říkat, kdo udělal co e, dříve. Samozřejmě ta německá e, legislativa v oblasti obnovitelných zdrojů, ta byla příkladem pro celou řadu dalších zemí a byla skutečným eh, milníkem. Dále Matias Grote. Ano, legislativa v oblasti obnovitelných zdrojů a byla podpořena a velkou většinou v německém Bundestagu. Byla to důležitá iniciativa, která vzešla z centra parlamentu. Eh, myslím, že to bylo v roce 92, tehdy jsme měli eh, tehdy jsme eh, revidovali eh, legislativu týkající se obnovitelných zdrojů. Já vím, o čem hovořím, protože pocházím z regionu, kde už máme 150 eh, energie, které potřebujeme větrnou, z větrných zdrojů. Linda McEwen zmínila něco důležitého. V roce 2008 došlo k ukazování eh, síly a díky tomu byl prosazen tento balíček eh, v oblasti klimatu. Já eh, se Lindou souhlasím. Tehdy německý průmysl poukazoval na to, že to bude katastrofa, nicméně postupovalo se odvážně, my jsme tento klimatický balíček prosadili a Řekli jsme, že půjdeme na 30 snižování emisí a ve chvíli, kdy ostatní um, globální hráči půjdou uh, také dále. Já se domnívám, že v posledních uh, letech se ukázalo, že eh, my musíme sami pokračovat a snažit se kontrolovat své emise a stanovit interní cíl. Zítra budeme hlasovat o zprávě a a já se domnívám, že to, co v této zprávě je, co bylo vyjednáváno a to, že interně půjdeme o několik procent výše, to je velký krok ku předu. I když eh, zde budou, zde jsou určité pochyby v parlamentu, eh, je jasné, že tato zpráva nemá žádnou Eh, žádnou legislativní váhu. Nicméně, eh, pokud zde bude jasná podpora pro tento dokument, tento dokument eh, bude mít hodnotu, jinak nikoli. Já jsem se věnoval tématu emisí CO2 u aut a u celé řady další legislativy. A vím, že ve chvíli, kdy dojde na legislativu, ta většinová podpora se naprosto zhroutí, protože celá řada kolegů je vystavena lobismu ze svých volebních okrsků a tlaku ze svých volebních okrsků. A vím, že poté je těžké, když dojde na konkrétní legislativu, získat odpovídající podporu. A já si myslím, že to, co vyjednal Bas Eichhout, během půl roku je něco, co si zaslouží náši úctu. A pokud e, zde bude jasná podpora, bude to jasný signál. Další cíl, další krok je samozřejmě těch 30%, ale pokud jde o CDM a společ, e, jsem trochu skeptický a společná implementace ukázala, že to nejsou dobré nástroje. už to bylo, předseda říká, že už to bylo více než e, dvě a půl minuty a kolegyně, kolega Liebing z CDU CSU. Děkuji. Neustále se hovoří o jednom argumentu, pokud jde o přechod na obnovitelné zdroje. Hovoří se o tom, že lidé nebudou akceptovat to, že budou mít větrné mlíny ve své krajině a tak dále. Já vám mohu říct z vlastní zkušenosti, já mám volební okesek na severním pobřeží Německa, skoro u Dánska, a tam je více než tisíc větrných mlínů, to je více než v Bavorsku a Bádensku-Württembersku dohromady. Samozřejmě i tam existují nejrůznější názory, existují různé názory uvnitř Německa v jednotlivých regionech. Nicméně se nám podařilo eh, postavit tyto větrné mlýny a zajistit podporu veřejnosti. Eh, samozřejmě to vyžaduje, vyžaduje velkou snahu a jednotlivé obce poukazují na to, eh, že že nemají problémy získat místa, kde mohou postavit tyto větrné mlíny, Protože e, lidé e, často, když poskytnou svůj pozemek, mají možnost účastnit se celého projektu a e, to znamená, že celý ten potenciál zůstane v daném regionu. To může pomoci především těm regionům, které jsou ze strukturálního hlediska slabší. Takže toto téma rozvoj obnovitelných zdrojů eh, představuje také eh, důležitou pobídku pro eh, regionální hospodářství. Já se domnívám, že existuje celá řada dobrých příkladů, které mohou dát ostatním odvahu vydat se tím směrem obnovitelných zdrojů. Děkuji. Ještě já jsem k tomu chtěla něco říci. Domnívám se, že ta připomínka kolegyně je velice dobrá. Samozřejmě existují silné lobistické skupiny, které se snaží prosazovat na evropské úrovni, pokud jde o emise CO2 například z automobilu a tak dále. Já si myslím, že je z tohoto důvodu nesmírně dobré, že se setkáváme, že o těchto tématech hovoříme. A já bych byla ráda, abychom měli větší výměnu názoru, intenzivnější výměnu názoru také s jinými parlamenty, protože bychom mohli konkrétněji hovořit o těchto tématech. Mohli bychom bychom hovořit o dobrých příkladech, ale také i pro, o problémech. Samozřejmě existují obavy, existují obavy z nejistoty pracovních míst, eh, z toho, jak je možné eh, podpořit jednotlivá pracovní místa. A to jsou zásadní věci. Eh, je nutné, aby byl tento cíl 30%, možná i 40% by bylo dobré, ale otázka je také, jak těchto cílů dosáhneme. Myslím si, že o tom musíme více ho- hovořit a, a poskytovat pomoc, protože Jinak je možné, že dojde k problému odlivu pracovních míst. Jsme svědky toho, že v některých členských státech dochází k velkým demonstracím kvůli omezování sociálního zabezpečení. A já si myslím, že když lidé mají takováto, takovéto problémy týkající se například důchodu, nebudou tolik řešit eh, klimatické změny. Já si myslím, že musíme eh, zahájit eh, proces diskuze také, pokud jde o zdroje financí. Ano, tak to byla první část eh, týkající se klimatických změn a ochrany klimatu. Já si myslím, že ten konsenzus eh, v Bundestáku je eh, určitým povzbuzením pro Evropský parlament. Evropský parlament by tak mohl být ambicioznější a snažit se také nalézt konsenzus pro ambicioznější cíle. A zítra budeme hlasovat zde ve výboru, pokud to bude mít úspěch také na plénu Ehm, je to, co říkáme, ambicioznější než to, o čem hovoří eh, Rada ministrů. V komisi je to takové nerozhodné. Myslím, že po eh, Durbenu budou ještě eh, další konference a to téma se bude dále vyvíjet. Dalším, další předsednickou zemí je naše sousední země Polsko. Polska bude muset hovořit za celou EU, nikoli jenom za svoji vlastní zemi, tak uvidíme, a jakým směrem se Evropská unie bude ubírat s ohledem na konferenci v Jižní Africe. A myslím, že je také zajímavé podívat se na téma plánu do roku 2050. Pokud toto desetiletí ztratíme a e, nic neuděláme potom, a bude situace e, špatná také v následujících desetiletích. E, není možné dělat všechno na poslední chvíli. A děkuji, to bylo velice užitečné a velice zajímavé a já si myslím, že bychom to v budoucnu mohli v nějaké formě zopakovat. Teď máme ještě trochu času na další téma. Dívám se na pořád jednání a tím tématem je efektivita v oblasti zdrojů, také biodiverzita. A víte, že máme pouze dokument k diskusi a týkající se energetické účinnosti a účinnosti zdrojů. Vím, že Bundestag se to, tímto, tím, tímto tématem také zabývá v odpovídajícím výboru. Evropa jako celek se musí snažit jít tímto směrem energetické účinnosti. Čeká nás takzvaný zelený týden. Pokud je o biodiverzitu, Hovořili jsme o tomto tématu v rámci eh, Goja, projektu Goja. Já jsem před nějakou dobou byl v Norsku a Norsko je jediným, jedinou zemí, která eh, má zákon k protokolu ABS. Ehm, tuto legislativu měli už před eh, Gojou Ehm, snažili se zohlednit otázky eh, genetiky, ochrany tropických pralesů a tak dále. Já se domnívám, že i Evropa v této oblasti potřebuje odpovídající zákony, aby se tak řešila celková strategie ochrany přírody. A Chris Davis se přihlásil jako první má slovo. Děkuji mnohokrát. Pokud je o zelení o biorozmanitosti mezi jeho cíle, které tam jsou uvedeny, patří obnova rybích populací na takzvaný maximální uh, eh, trvalý výnos a to během pěti let. To pravděpodobně není realizovatelné během pěti let, nicméně tento cíl byl stanoven. 13. Eh, července komise patrně přijme návrhy na zásadní reformu společné politiky rybolovu s cílem zavést eh, daleko více trvale udržitelný přístup. Ovšem otázka je, jakmile budou zveřejněny podrobnosti, zda získají politickou eh, podporu, tedy za komise získá politickou podporu pro tyto ambiciozní změny. Minulý týden se v parlamentu hlasovalo, kde parlament prakticky většinou dvěku jedné eh, odhlasoval další dotace pro rybáře kvůli vysokým cenám ropy. Dotace v době, kdy provádíme rybolov trvale neudržitelným způsobem, tak takové dotace se mi zdají být trvale neudržitelné. A přesto se domnívám, že většina německých eh, poslanců, eh, myslím, že v rámci eh, SAD trošku změnili svůj postoj, se k tomu připojila. A mne by zajímalo, jaký je postoj Evropského, pardon, německého parlamentu k takovýmto otázkám. Matthias Mirsch. Ja, Matthias Miersch, umweltpolitischer Sprecher der SPD. Já jsem Matthias eh, Mirsch, eh, mluvčí SPD v ekologických otázkách. Já bych chtěl eh, zmínit jeden aspekt, který má co dočení zemědělskou politikou, nikoli rybářskou politikou. Já se domnívám, že to, co navrhl odpovídající komisař, může být důležitým příspěvkem k tomu, aby v zemědělství se více chránila biodiverzita protože v oblasti eh, zemědělských dotací se dotace začínají vázat na eh, cíle, eh, na ekologické cíle, na cíle ochrany biodiverzity a životního prostředí. Já si myslím, že tento přístup komisaře Ciološe je něco, co můžeme podpořit. Je to princip, který se kdy se dotace váží na základní ekologické cíle. Já si myslím, že eh, nad něčím takovým by bylo možné se zamyslet také v oblasti rybářské politiky, kdyby dotace byly právě eh, pokud možno navázány na eh, trvalé udržitelný rybolov. A myslím si, že to je věc, o které se bude v následujících letech dále hovořit. Nicméně my jako Národní parlament bychom chtěli, aby zemědělské dotace byly úzce napojeny na ochranu životního prostředí. Děkuji. Bas Eikut. Děkuji. K biorozmanitosti bych rád řekl, že je možné říci, že zatím ještě nejsme tak daleko jako u klimatických změn. Víme, jaké jsou konkrétní dopady klimatu, víme, jaká existují řešení, víme, že tato řešení eh, mají hospodářský přínos, to znamená, existují jasné cíle a ubíráme se tím směrem, eh, ale u biorozmanitosti je to stále spíše v rovině obecných cílů. Evropa nyní opět eh, schválila, že v roce 2020 chceme zastavit ztrátu biorozmanitosti. To je hezký cíl, ale co to přesně znamená? a napadaly mne ty též věci jako Krista Davise. To bude znamenat, že Evropa musí drastickým způsobem změnit svoji politiku v oblasti zemědělství, rybolovu a pokud říkáme, že chce zbavit veškerých škodlivých dotací, tak to znamená, že takto musíme postupovat u všech sektorů. Musíme se zbavit o takzvaného eh, červeného či rudého dýzlu, který tady máme dotovaný eh, pro zemědělce a rybáře. A já mám tady otázku na Bundestag, zda eh, v otázce zastavení ztráty té biorozmanitosti, eh, jaké, jak je váš postoj, pokud je tady potom o společnou zemědělskou či rybolovnou politiku, protože v těchto oblastech politiky se právě musí provádět ty kroky. Jinak eh, si můžeme samozřejmě odsouhlasit nádherné, vzdálené hezky znějící cíle, chceme zastavit ztrátu rozmanitosti, ale pokud je o konkrétně jasné politiky, dotace na rybolov a na zemědělství, nic se nemění. A já si myslím, že tady potřebujeme podporu národních parlamentů, včetně Bundestagu, eh, tak aby se ty hezké cíle pro 2020 eh, převedly do jasných eh, opatření a cílů v konkrétních politických oblastech, jinak to zůstane všechno zcela vágní. Děkuji. Julius CDU, CSU. Gaius Julius Caesar eh, z CDU, CSU. Já se domnívám, že pokud hovoříme o biologické rozmanitosti, je to na jedné straně vnitrostátní záležitost, a tam jde samozřejmě také o to zohlednit, eh, snažit se sladit zájmy zemědělců eh, s cíly ochrany životního prostředí a přírody. V roce 2013 skončí systém dotací, který v současné době existuje. A pokud nový systém bude spočívat v tom, že dotace budou navázány na ochranu přírody, myslím si, že to bude v každém případě dobré. Podle mého názoru my bychom se měli snažit vyslat jasné signály, které potom budou také případně zohledněny na úrovni EU. Na mezinárodní úrovni bychom se měli zamyslet nad tím, jestli by bylo dobré učinit opatření, která by nám umožnila efektivnější využívání finančních zdrojů a možná se zamyslet nad smluvními ujednáními s nějakými zeměmi, a které už se v, jisté míře vyjednávají, které se budou soustředit samozřejmě také na eh, zachovávání lesů a na ochranu biologické rozmanitosti. To je otázka, kde musíme být eh, iniciativnější. To je něco, o co bych vás všechny chtěl požádat. Ano, mnohokrát děkuji. A ochrana biologické rozmanitosti je národní úkol, stejně tak jako energetická politika. Nicméně zde máme témata různých cílů a ochrany a já se domnívám, že na tak malém kontinentu, jako je Evropa, existuje přidaná hodnota ve chvíli, kdy celá Evropská unie se stanoví cíle a kdy se všichni snaží o dosažení těchto cílů. A zástupci zemědělců nebo spolek zemědělců v Německu byl také zde eh, mezi námi. A kromě toho jsem se v Polsku dozvěděl, že polské předsednictví se bude snažit o to, aby polští zemědělci dostali to samé jako zemědělci v západních zemích. A máme jedno téma, kde je blokační menšina Velké Británie a Německa. Jedná se o ochranu půdy. A půda samozřejmě se nepohybuje tak jako voda a vzduch. Nicméně, z celé řady důvodů by bylo dobré, abychom měli na evropské úrovni směrnici o ochrany půdy, protože existuje celá řada zemí, která eh, nedělá dostatek pokud jde o ochraně, ochranu půdy a bylo by dobré zde mít určitý nástroj. Nicméně blokační menšina v radě je zdá se stabilní, pokud jde o tuto otázku. Rolf Linkert. Biologická rozmanitost je široké téma. A vezmu jeden na a příklad, například množství ptactva, rozmanitost ptactva v německých lecích se obnovuje. A pokud se podívám na ptactvo eh, luk, nikoli lesů, tam existují větší problémy. Eh, biologická rozmanitost by měla být důležitým faktorem, pokud jde o dotace, udělování dotací. A myslím si, že je potřeba lidem dát určitou perspektivu, eh, jak je tomu eh, v rybářské politice. Zemědělci i rybáři musí mít určitou perspektivu. A ta samozřejmě souvisí úzce eh, s ochranou biologické rozmanitosti, stejně tak jako s ochranou populací ryb. Domnívám se, že Evropa musí eh, zasahovat silněji, protože národní parlamenty to často nezvládají. Eh, já jsem Evropě eh, vděčný a pokud jde o rámcovou směrnici, my bychom nebyli schopni prosadit cíle, pokud by nebyla tato rámcová směrnice. Nicméně zástupci průmyslu se vždy snaží nalézt toho slabšího partnera. Tam, kde více prosadí své zájmy. Může to být Národní parlament, může to být Evropský parlament. Já si myslím, že je dobře, že o tom dnes hovoříme. Měli bychom v tom pokračovat, aby nedocházelo k tomu, že e, nás zástupci průmyslu se budou snažit hnát proti sobě pokud jde o rámcovou e, směrnici o e, vodě a o ekologickou rozmanitost. Souhlasím s kolegy. V Německu, eh, v oblasti, odkud pocházím, máme eh, řeku, která eh, je z biologického hlediska naprosto mrtvá, nicméně existuje zde argument, že ten způsob, jakým je znečištěna prý, není škodlivý, takže je těžké s tím cokoliv dělat. A poslední řečnice. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla také Nagoje a byla jsem potom smutná, když jsem jela do Mexika. A tam se o biologické rozmanitosti hovořilo nesmírně stručně a to mi bylo líto. Já jsem ze země, kde mají lidé trochu strach ze stromů a ty se e, často kácí kvůli tomu, že z nich padá listí do zahrady. A třeba do um, zahrady souseda a lidé si nejsou vědomi toho, jaké to má dopady. Já jsem z euroskeptické skupiny, ale ale Myslím si, že je zásadní, abychom tuto věc se snažili přivést blíže občanům. Je jasné, že potřebujeme různé druhy rostlin a zvířat, abychom byli schopni chránit naše eh, životní prostředí, aby nevznikaly monokultury. Je potřeba, abychom eh, se snažili veřejnosti otevřít eh, oči, abychom také my vnímali celé ty souvislosti v přírodě. Hans-Josef Fell. Děkuji mnohokrát. Otázka zemědělských dotací je klíčová, či ekologických dotací. Musíme být realisté v této věci. Obnovitelné zdroje energií jsou vysoce dotovány. To je jediná možnost, jak mohou přežít na trhu eh, v konkurenci eh, s levnější fosilní energií. Ale není to úplně pravda. Mezinárodní agentura Pařížská eh, v loňském roce zveřejnila zprávu, ve které se zabývá přímými dotacemi všude ve světě Eh, bylo uváděno 312 miliard eur na fosilní zdroje energií a pouze 52 eh, miliard na obnovitelné zdroje energií, to znamená šestina, což ukazuje, že mnoho státních rozpočtů eh, stále ještě dotuje fosilní energie, tak aby se zlevnily, což z ekologického hlediska je trvale neudržitelné, protože nakonec se vlastně peníze daňových poplatníků vynakládají na prohloubení klimatických změn. Zároveň je to neudržitelné z hlediska z hlediska státního dluhu. Vzhledem k tomu, že mnoho rozpočtu, částečně právě kvůli těmto dotacím, eh, sebou, eh, to sebou tedy přináší zhoršování dluhu. To znamená, že je třeba radikálně skoncovat s dotacemi. Máme jich mnoho. V Německu máme například dotaci na uhlí eh, nebo dotaci na levný, levnou naftu pro zemědělce nebo pro rybolov. Eh, nebo v oblasti rybolovou Španělsko například provádí přímé platby z ministerstva financí eh, na zadotování um, pohonných hmot pro uh, rybolovná plavedla. A myslím si, že zadlužené země by toto už neměly dělat. A potřebujeme společnou strategii, tak aby se tyto vysoké rotace mohly snížit z ekologických důvodů. To zaznělo na G20, ale jen zřídka se to provádí ve světě či v Evropě. Frank Schwab. Švábe, pardon. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Právě tady zazněl dotaz, jaký je postoj Německa v oblasti ochrany půd. Obávám se, že náš postoj je stejný jako v Evropském parlamentu. Myslím, že eh, slova pana Ota byla špatně pochopena. Když hovoří o Evropě, má na mysli celou Evropu. Já sám se považuji za Evropana. Já také se považuji za Evropana, nicméně bych byl zklamán, kdyby v oblasti klimatických změn jsme nakonec nedosáhli toho cíle 30 ale samozřejmě jsou zde výrazné názorové rozdíly mezi jednotlivými výbory a poslaneckými kluby a také mezi vládou. A, a v konkrétní otázce ochrany půd tady existuje názorový rozdíl s ministrem zemědělství. A pokud jde o poslanecký klub SPD v Německu, tak mohu říci, že pokud jde o směrnice o ochraně půd, přejeme si vyváženou politiku, stejně tak jako u mnoha jiných témat, eh, ve kterých je ve hře národní hospodářský zájem. Například eh, mezní hodnoty pro eh, například stanovení mezních hodnot pro některá odvětví, ale jinak je situace v našem parlamentu podobná jako v Evropském parlamentu. Myslím si, že toto je rozhodně cená diskuse a měli bychom v ní pokračovat i do budoucna, tak abychom navzájem viděli, jak dalece je možné zajít u těchto různých oblastí, protože nám jde všem o stejný konečný společný cíl. Ještě zde máme eh, dva kolegy, Anna Florence. Nechce, takže Oliver Klischer. Eh, já mohu dobře navázat na posledního řečníka a říci, že pokud je o biologickou rozmanitost, Evropská unie eh, v Německu eh, pomohla celé řadě věcí, které bychom, eh, které bychom jinak nedosáhli. Například Natura 2000 to bylo něco, co skutečně pomohlo dosáhnout v Německu věcí, kterých bychom jinak na národní úrovni nedosáhli. Často tomu tak je u tohoto tématu Hovoří se o tom, že eh, v Tanzánii nemůž, není možné postavit tu eh, tu silnice, protože by to šlo krz, eh, skrz deštní prales, ale pokud se něco takového děje v Evropě, lidé jsou zdrženlivější, pokud je o ochranu přírody. V německém Bundestagu jsme měli kontroverzní dematu, pokud jde o konkrétní kroky, konkrétní jednání. problematickým tématem je společná zemědělská politika. A protože když se podíváme na ptáky například. Většina ptáků, kteří jsou v Německu ohroženi, jsou ptáci žijící na, na polích. A, a samozřejmě tyto ptáky není možné chránit klasickými názory, ná, nástroji, které máme. Je potřeba, abychom v tomto směru dělali více. A já doufám, že budou předloženy pozitivní návrhy ze strany Evropské unie a protože eh, podle mého názoru postoj německé vlády není vždy nutně ten správný v tomto ohledu. Vážení kolegové a kolegyně, domnívám se, že ta hodina a půl naší diskuse byla skutečně eh, přínosná, i když to byl takový experiment, je to eh, první výměna názorů s Národním parlamentem v našem výboru. Myslím, že to bylo velice příjemné a obohacující. Shodneme se na tom, přinejmenším ve výboru pro životní prostředí, eh, že Evropa musí jít směrem nízkouhlíkové ekonomiky a energetické účinnosti. My jsme tento přístup v podstatě vynalezli před několika lety. Eh, další lidé nás nyní, další země nás nyní eh, kopírují. V říjnu se prý na, narodí člověk, který nebo mm, počet obyvatel na Zemi dosáhne 7 miliard a z tohoto důvodu je třeba mít na paměti zdroje. Já vám přeji šťastnou cestu zpět do Berlína z Bruselu, přeji vám hodně úspěchů v Berlíně, stejně tak jako nám v Bruselu a ve Štrasburku a doufám, že se příště uvidíme zas. Ja, lieber Kollege Joe Leinen. Vážený kolego Joe Leinene, my chceme poděkovat za to, že jsme zde mohli býti. Děkujeme také samozřejmě dalším kolegům a jako hosté bychom vám chtěli předat eh, dáreček. Eh, nedostaneš žádný obrázek z Bundestagu, nicméně eh, dostaneš knížku, ve které jsou fotografie nejkrásnějších věcí na světě, které v důsledku klimatických změn by se mohly ztratit. Myslím si, že je dobré, když víme, o čem konkrétně se zde bavíme, když ho, eh, hovoříme o klimatických změnách a z toho důvodu tento dárek. Mnohokrát děkuji, na to se samozřejmě rád podívám. Je to eh, pěkná kniha, pěkný svazek, ale a bohužel smutný, protože se jedná o biotopy, které jsou ohrožené. Eh, nyní nás čeká paní komisařka, chtěl bych vás, um, jestli chcete, můžete samozřejmě ještě zůstat, a jinak se doufám uvidíme uh, příště. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní nás čeká bod 5 dnešního pořadu dne. Dovolte, abych mezi námi přivítal Kony Hedegardovou, komisařku pro ochranu klimatu Evropské unie. Čeká nás výměna názorů průběžném pravidelném dialogu mezi parlamentem a komisí. Je to dialog ohledně programu činnosti paní komisařky pro nadcházející rok. Máme tu stále ještě pár kolegů z Bundestagu, kteří se rozhodli setrvat a Předpokládám, že i náš další host, pan Filip Majštat, respektive mám dojem, že pan Filip Majštat už také dorazil, zřejmě ho tedy zajímá, eh, co eh, provádí komise v oblasti, v oblasti ochrany klimatu, protože tyto kroky je třeba financovat. Již několikrát jsme se setkali takto parlament a komise ve věcech ochrany klimatu. Myslím si, že v této věci jsou naše zájmy společné, takže já vám předám slovo a máte až do půl Děkuji mnohokrát, je velkým potěšením mezi vás přijít. Myslím, že jak pan předseda zmínil, setkáváme se často. Eh, jsou eh, některé eh, věci, například strategie pro mezinárodní vyjednávání a podobně, o kterých někde až tolik nehovoříme. Tentokrát půjde tady spíše o program činnosti a konkrétní dotazy, které jste mi předložili. Děkuji vám za užitečné podněty, pokud je o provádění pracovního programu Komise pro 2011 Eh, stejně tak jako mm, děkuji za vaši přípravnou práci na programu PROG 2012. Eh, víte, eh, že se snažíme, aby EU e i nadále vedla v oblasti boje proti klimatickým změnám a to jak svoji interní, tak svoji externí politikou. V prvních pěti měsících tohoto roku komise i nadále zaváděla stavební bloky celosvětově nejambicioznějšího akčního programu pro boj proti klimatickým změnám a další eh, pokrok plánujeme i ve zbytku roku 2011 a dále. Eh, dva hlavní úspěchy do posud eh, spočívají v tom, že komise přijala cestovní mapu do roku 2050 směrem k nízkouhlíkové a konkurenceschopné ekonomice, což je vnímáno jako strategická iniciativa v rámci pracovního programu Komise pro 2011 a pokračuje provádění klimaticko-energetického balíčku, zejména v oblasti obchodování s emisemi, kde došlo k přijetí Eh, rozhodnutí o benchmark, benchmarkingu a přeti eh, eh, odezvy na kybernetické útoky, ke kterým došlo v lednu. Dovolte, abych se zmínila cestovní mapy do roku 2050 a cíle na rámec 20%. Víte, že v březnu komise přijala cestovní mapu do roku 2050. Rada ministrů pro životní prostředí připravuje závěry rady k přijetí 21. června a nyní se dostávám k usnesení parlamentu k této klíčové iniciativě. Eh, cestovní mapa do roku 2050 je klíčovým prvkem eh, jedné z hlavních eh, prioritních iniciativ ke zdrojové efektivní Evropě. Také jde o klíčový cíl v oblasti naší strategie pro řešení klimatických změn do roku 2020 a vlastně to jde až nad rámec výhledu do roku 2020 a toho, jak Evropa může dosovat svých cílů, pokud je o Eh, snižování eh, emisí skleníkových plynů eh, o 80 až 95 proti roku 1990. Naše komplexní analýza stojící za touto cestovní mapou ukazuje, že dosažení cíle 80 až 95 bude znamenat, že většina toho omezení musí proběhnout interně a musíme se připravit tedy na snížení emisí 80%. A já bych řekla, že toto je jedna z hlavních změn paradigmatu, které nacházíme v cestovní mapě do roku 2050, protože jsme si uvědomili, že eh, z dlouhodobého hlediska nebude mnoho eh, eh, levných offsetových alternativ v našem hospodářství a v každém případě pokud musíme stejně přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku, nebylo by rozumnější nyní investovat do naší vlastní oblasti, namísto toho, abychom investovali do eh, inovací našich konkurentů. Takže to je klíčová věc. A my na komisi chceme pracovat s cestovní mapou jakožto základem pro eh, pracování sektorově specifických iniciativ a cestovních map, jako je Bílá kniha o dopravě, která již byla eh, představena, nebo akční plán pro energetickou účinnost, který byl rovněž také již představen, nebo nadcházející cestovní mapa do roku 2050. Pokud jde o zelení o tom jednat z 20%. Já vítám návrh usnesení, určitě je vítám, stejně tak jako mnoho poznacích návrhů k němu. Eh, je to konstruktivní dokument a ukazuje na eh, potenciál zámě prospěšných kroků, oboustranně prospěšných kroků eh, v oblasti klimatických změn. Je možné, že návrh usnesení zúrazňuje i některé závěry našeho vlastního hodnocení s tím, že se Eh, potrává eh, pozitivní dopad na eh, růst a pracovní místa. Já bych řekla, že to je jedna z oblastí, kde jsme opravdu získali v posledních 12 měsících. Nejprve jsme tady měli to zelení o 20 a 30 v květnu loňského roku a tehdy bylo novinkou zdůrazňovat také skutečnost, že je zde vlastně i prvek vlastního zájmu pro Evropu v této věci že totiž klimatická změna také řeší oblast dodávek energií, energetickou nezávislost, inovace a pracovní místa. Já si myslím, že za uplynulých 12 měsíců eh, toto do značné míry nastavovalo ehm, program agendou v Evropě a myslím si, že to znamená, že nadále budeme dosahovat eh, pozitivního posunu. Dále si cením eh, toho, že říkáte, že ten aktuální cíl pro emise skleníkových plynů nestačí a že z dlouhodobého hlediska bychom měli přemýšlet o tom, jak dosahovat více. Nejprve 25 vnitroevropského do roku 2020. Jak je uvedeno v naší cestovní mapě, stanovení cíle pro energetickou úspornost by znamenalo 25%, 20% snížení emisí. To znamená, kdybychom řešili pouze cíl, jenom dosáhli cíl pro energetickou úspornost, tak to samotné eh, by znamenalo, že oproti těm 20% bychom prohloubili snížení emisí o dalších 5%, což doufáme se podaří. Doufáme, že eh, váš výbor přijme zítra návrh usnesení na základě, a to tedy velkou většinou, to by jistě otevřelo cestu pro eh, přijetí tohoto dokumentu v červnu v plénu a parlament by tím vyslal jasný signál jaký postoj zaujímá k této věci. Systém obchodování s emisemi Evropské unie, to víte, že je prioritní iniciativa naší klimatické politiky. Třetí fáze započne v roce 2013. Veškerá potřebná opatření se připravuje tak abychom zaručili hladký přechod s tím, že většina prováděcích opatření již byla přijata. Nařízení pro akce v loňském roce, benchmarkové rozhodnutí e, letos na jaře. Některé další kroky ještě jsou potřeba, abychom zaručili e, úplnou a včasnou implementaci Eh, těchto věcí. Eh, další eh, techničtější prováděcí opatření jsou plánována také k přijetí ještě do konce tohoto roku. Následně po nedávných bezpečnostních incidentech v některých registrech, národních registrech EU e ETS jsme provedli kroky v oblasti přibližné opatrnosti, zavedli jsme určitá bezpečnostní opatření, a to nebylo rozvádět, ale nyní pokračujeme i v dlouhodobém měřítku, v střednědobém měřítku se zabývat posilováním bezpečnosti na co možná maximum. Jak rovněž víte, Komise nyní aktivně projednává eh, další výsledky finanční rámec eh, s cílem přijmout balíček eh, návrhu do konce příštího měsíce, do konce června. V této souvislosti mainstreaming, mainstreamové zapracování klimatických změn je klíčové. Týká se to především fondů soudržnosti, zemědělské politiky, výzkumu a vývoje a naší vnější politiky tedy zapracování eh, klimatických cílů eh, do všech oblastí musí být viditelné a robustní. Jak zdůrazňuje cestovní plán roku 2050, je třeba posílit naše cíle v oblasti změňování dopadů klimatických změn a, eh, adaptace, to si žádá finanční příslušné zdroje a musí se to dobře promítnout do příštího rozpočtu EU v souhlase s celkovou strategií 2000, Evropa 2020. Pokud je o eh, rejstříky, nařízení eh, a dohled také nad eh, emisemi uhlíku v této věci, také rozvíjíme dále práci. Je, jde také o riziko podvodu a špatných kroků. V této oblasti zvažujeme různé možnosti, zvažuje se možnost určitých povolenek, v rámci revize eh, směrnice o tržních eh, opatřeních a směrnice o zneužívání trhu. Pokud o leteckou dopravu, Provádění legislativy, tak abychom zahrnuli eh, leteckou dopravu do EU ETS, se rozpracovává. Všechny hlavní prvky již jsou připraveny nebo se dokončují. Eh, dalším, příš, dalším milníkem bude zveřejnění v eh, druhé půli tohoto roku harmonizovaného benchmarku pro udělování povolenek eh, provozovatelům letecké dopravy. První rok monitorování a vykazování zpráv o emisích již uplynul a členské státy nám vykázaly vysokou míru dodržování norem. To zejména platí pro veškeré hlavní letecké linky, které provozují pravidelné lety. Nicméně politicky to eh, třetí země eh, vyjadřují svůj nesouhlas s těmito kroky EU. Takže abychom zaručili hladkou implementaci této legislativy, je naší prioritou vysvětlovat tuto legislativu třetím zemím. Eh, podpora parlamentu v této věci, když jste se zástupci vlád třetích zemí nebo se svými parlamentními protěžky, by tedy byla určitě vítána. Tato legislativa zahrnuje prováděcí pravomoci, proto abychom vyloučili vstupní lety eh, z, celého, z rozsahu celého systému, tak abychom zohlednili ekvivalentní opatření třetích zemí. To znamená, pokud třetí země něco provádí, co je ekvivalentní eh, našemu postupu, může být vyňata eh, z příslušných poplatků u letu do Evropy. Vím, že některé země toto i zvažují, samozřejmě je to také oblast, ve které by nám bylo velice Eh, nápomocné, kdyby, eh, když vyjíždíte někam na cestu nebo se setkáváte se zástupci třetích zemí, byste nashromáždili další informace. A eh, tady jde o některé velmi důležité principy, proto také víme, že to bude náročné, ale zároveň je nesmírně smysluplné takto postupovat ze strany EU. Komise také několikrát zdůraznila potřebu řešit ty ne, jak se neviditelné dopady letecké přepravy. To byla jedna z věcí, na které jste se tázali. V této souvislosti jsme vyjádřili záměr eh, řešit emise NOx z letecké přepravy a i nadále usilujeme o vypracování takovéto návrhu v rámci komplexní evropské politiky boje proti klimatickým změnám. Nicméně potřebujeme eh, zajistit, aby tento eh, návrh vycházel z jasných podkladů, průkazných podkladů a nedávná studie ukázala, že dostupné vědecké údaje o Eh, dopadech letecké přepravy na klima v oblasti emisí NOx, eh, že tady ty vědecké závěry zatím nejsou eh, úplně průkazně definitivní. Proto by bylo předčasné, aby komise něco předkládala nyní. Také navrhuji, abychom vyčlenili zdroje na zavedení hladké implementace EU ETS pro leteckou přepravu dříve, než budeme zavádět jakákoliv další opatření. Jak již jsem řekla, mezinárodní eh, vyjednávání. Eh, často máme, eh, často máme příležitost se o tomto bavit, takže jenom řeknu, ano, snažíme se snažíme se zajistit implementaci všeho potřebného po Cancunu, ale potřebujeme ještě více. Samozřejmě budeme pracovat na tom druhém období. Ta závazná reforma legislativy, vy o tom všechno víte, ale tato témata bývají velmi složitá, zároveň se snažíme řešit i některá další témata, například leteckou dopravu, eh, lodní přepravu, eh, sektorový přístup, tržně založené mechanismy, eh, reformu CDM, tedy Clean Development Mechanism, mechanism, mechanismus čistého rozvoje. To se budeme snažit nastavit na příští konferenci. A ještě stručně k dalším iniciativám. Jsme připraveni minimalizovat dopady na životního prostředí, pokud je o produkci biopaliv a biotekutin. Eh, pokud je o nepřímé eh, emise ze eh, zemského povrchu, je třeba toto vyhodnotit a náležitě řešit. Na základě nejnovějších vědeckých poznatků komise uznává, že nepřímé pozemní řetězce mohou mohou snížit emise z biopaliv. To je jeden ze závěrů zprávy, která byla přijata v prosinci. Následně po této zprávě nyní komise vypracovává hodnocení dopadů a stále ještě se vedou jednání v rámci komise. A pokud vím, vy to budete projednávat detailněji eh, s mými eh, pracovníky zítra. Dále pokud je o revizi nařízení o fluorovaných, fluorinovaných eh, penech, tady se nic nemění, je to jednou z priorit, váš výbor na to také upozornil jako na prioritu. To nařízení obsahuje dva prvky, jednak zprávu o revizi o přepracování nařízení a na tomto základě bude to vhodné návrh Eh, změny nařízení o eh, fluorovaných eh, skleníkových plynech. Mým záměrem je, aby komise přijala zprávu na podzim a podle mého názoru předběžný výsledek přeskumu indikuje, že další kroky skutečně jsou nutné. Komise proto připravuje Eh, důkladné hodnocení dopadu různých eh, alternativ, různých možných scénářů, tak abychom, tak abychom dořešili detaily takového návrhu. Eh, předpokládám, že komise bude moci mít návrh hotov, návrh na posílení toto nařízení ještě do léta pří, příštího roku. Také připravujeme revizi monitor, rozhodnutí o monitorovacím mechanismu, tak abychom harmonizovali a zlepšili stávající požadavky v oblasti monitoringu a vykazování zpráv. To byla jedna z klíčových iniciativ v rámci pracovního programu Komise pro 2011 v oblasti racionalizace předpisu. Komise rovněž zvažuje zahrnutí eh, změn využívání půdy a lesnictví eh, v oblasti snižování, v oblasti závazku snížit eh, emise skleníkových plynů v rámci klimatického a energetického balíčku a pokud to bude schváleno, bude následovat legislativní návrh s tím, že přijetí by proběhlo do konce tohoto roku. E, pracovní program Komise pro 2012. E, to se není e, připravuje s tím, že kolegium to má přijmout 26. října. Tento pracovní program se zaměřuje na klimatické změny nad rámec mezinárodních vyjednávání a e, včasné a řádné provádění energetického klimatického balíčku, ale také na návazné kroky na diskuse o cestovním opět roku 2050 a možnosti, jak jít nad snížení e, emisí skleníkových plynů o 20 Dále e, lodní přeprava, velice důležitý sektor, jak víte, evropská legislativa žádá po komisi, aby do, aby mezinárodní emise z, přepra- z námořní přepravy zahrnula do závazku snížení emisí, pokud nebude odsouhlasena příslušná mezinárodní dohoda do konce tohoto roku. Máme jasnou preferenci pro globální řešení, eh, efektivní eh, globální tržně, eh, tržně vedené řešení by jistě bylo nejvhodnější, protože jde o globální sektor. Nicméně zdá se, že ani IMO, ani UNCCC Eh, nabízejí řešení eh, z globálně, které, tedy řešení, které by odpovídalo globálně, globálnímu cíli udržet eh, zvýšení teploty do 2 stupňů Celzia, že toto tedy se nerýsuje pro sektor námořní přepravy. Takže vyjednáváme se zainteresovanými stranami, byl ustaven panel na vysoké úrovni, předsedá mu místo, pan místo předseda Kalas a já. A Evropský parlament se také těchto setkání účastní. Má pracoviště pracuji na návrhu pro příští rok. Bude to součástí našeho pracovního programu pro 2012. Zatím nepadlo žádné rozhodnutí ohledně rozsahu působnosti či eh, preferovaného, eh, preferovaného formátu politiky, preferované podoby té politiky. Eh, to přijde až v pozdějších fázích. Konkrétní řešení tedy rozpracujeme koncem tohoto roku. Samozřejmě nákladová efektivita a konkurenceschopnost EU e budou klíčovými aspekty naší další práce. Takže tolik nyní eh, k programu pro 2011 pracovnímu, tam samozřejmě pracujeme na těch krocích, eh, které zbývá dokončit do konce toho roku. Eh, pracovní program pro 2012 se zatím chystá, já se budu, čekat, já se budu těšit i na vaše, naše podněty k této věci. Pan komisár. Mnohokrát děkuji paní komisařce Koni Hedegardové, která je vždy velice živá a angažovaná. Doufáme, že zítra díky našemu hlasování přispějeme k diskuzi, k dalšímu vývoji diskuze o klimatickém balíčku a závazku snižování emisí. Měli jsme slyšení, jestli to tak mohu říci, eh, o klimatických plynech s ohledem na Kyotský protokol a Montrealský protokol. Montrealský protokol byl schválen celosvětově jednohlasně v 90. letech. Myslím si, že je zásadní pro diskusy o klimatu využívat Montrealského protokolu, protože víme, že Kyotský protokol měl určité problémy, má problémy dostat se do druhé fáze. V pátek a ve velkých novinách v Německu byl nadpis Čína hrozí protiopatřeními vůči obchodování s emisními povolenkami v oblasti letectví. Možná k tomu e, nějaké připomínky, jak vyjednáváme s Čínou, protože některé letecké společnosti v Evropě mají určité obavy, mají strach, že budou potrestány nebo dvakrát trestány jednak, že se musí účastnit ETS a za druhé, že když budou lítat eh, do Číny, budou, eh, bude se na ně vztahovat určitá čínská daň. Máme zde deset eh, na seznamu řečníků, takže každý maximálně dvě minuty a začne na dvě minuty Linda, Linda McEwen. Um, thank you. Thank Děkuji vám, děkuji paní komisařko za to, že jste přišla a děkuji vám za velmi obsáhlý aktualizaci. Dostali jsme dobré zprávy některé, těšíme se na to v červenci, protože to je věc, kterou potřebujeme. Je to záležitost, o které jsme v parlamentu už před několika týdny slyšeli, kde, že lidé v Africe vlastně eh, pěstováním biopaliv přicházejí o svou eh, půdu, takže v Bruselu se vytvářejí, nebo je třeba vytvořit pevná pravidla, protože naším cílem jsou jenom Eh, dobrá eh, biopaliva. A jinak a dechtové eh, písky. To je záležitost, kterou se také budeme zabývat v blízké budoucnosti. A dále reforma společné politiky rybolovu a společné zemědělské politiky. To jsou velmi důležité věci pro naše klimatické cíle. A nemůžeme se zaměřit jenom na mechanismy tvorby cen, ale plně toto zapojit do tohoto procesu. Děkuji. Karl Hans Florec, prosím. Paní komisařko, mnohokrát děkujeme. Jako vždy to bylo velice živé a zajímavé. Ale v té zprávě 2050 mi chybí v prvním návrhu, že tam zmiňujete ještě jadernou energii, a v posledním návrhu to nevidím. Co to znamená? A ta čísla, která jste představila, odráží také případné důsledky japonské krize. Existují už nějaké výsledky, mám na mysli především zátěžové testy, když se zátěžové testy eh, budou tak intenzivně provádět, jak řekl komisař Ettinger, bude to mít dopady tak bych chtěl vědět, jestli a později se to nějak promítne do těch cílů. Děkujeme. Chris Davis. Mám takovou praktickou otázku, abych věděl, kam jdeme. Vy jste eh, hovořila o tom, že komise přijala cestovní mapu eh, do roku 2015. My zítra budeme eh, hlasovat. A jaké rozhodnutí přijme rada a kdy? Jaká rozhodnutí se předpokládají v radě a jaká, jaké budou jejich důsledky? Co bude tedy následovat? Thank you. Děkuji, pane Ajku. To byla jedna moje otázka. Já tedy nebudu opakovat. V první řadě bych chtěl poděkovat paní komisařce Hildegard za eh, vyjádření, ale myslím si, že nyní je ještě klíčovější nikoliv než ta cestovní mapa do roku 2015 se podívat na ta témata, o kterých je třeba rozhodovat teď konkrétně ETS v oblasti e, letec, letecký a letecké přepravy, protože je lobování za to, aby se to neměnilo a používá se argumentace e, finanční e, krize pro ovlivnění stávající legislativy a jsou tedy v této argumentaci my musíme mít také argumenty, abychom to eh, si mohli stát na svém. Takže mohla byste trošku eh, více říci o té legislativě, která by se týkala leteckého průmyslu a dále o biopalivech. Protože když eh, diskutujeme o Eh, dechtových píscích a o nových, nových kvalitních biopalivech. Máme zde například eh, novou kanadskou lobby, která se projevuje i v Evropě. Oni byli velmi aktivní v Evropě a Evropa se rozhodla nejít touto směrou a předpokládám, že Evropa tedy udělá to tež. A dále máme otázky, že, eh, takové, že bychom tedy chtěli být ambiciozní, ale také bychom vás chtěli plně podporovat, když diskutujeme o biopalivech a letecké dopravě například a dále nulové emise, jenom pokud se splní kritéria udržitelnosti. Takže to bychom tedy eh, podporovali, takže držte pevně své zbraně, buďte ambiciozní a veškerá argumentace, která je proti, vychází z ekonomického ekonomické krize a je neprůchodná. Děkuji. Děkuji, paní Hedegardová, za obsáhlý projev a za výměnu názoru. Já jsem byl stínovým zpravodajem pro zahrnutí letecké dopravy do systému obchodování s povolenkami. Byl jsem si, uh, hovořili jsme o tom, o, o zahrnutí mezinárodních uh, letů navzdory vůli komise. Uh, Nicméně, kde se začít musí. Dopadlo to tak, že ehm, mezinárodní lety ehm, směřující do Evropy a z Evropy musí být zahrnuty a já se domnívám, že tak tomu musí být i eh, v případě eh, lodí. Eh, s Anglou Merklovou jsme měli minulý týden sedmou námořní konferenci, hovořilo se tam také o tématu životního prostředí a klimatu a já bych byl rád, eh, jest, abych věděl, jestli bude nějaká legislativa, pokud nejde k nějakému posunu v rámci i IMO. A pokud jde o emis- obchodování s emisními povolenkami, myslím si, že je potřeba zahrnout také NOXy. A další otázka se týká účinnosti v jednotlivých odvětvích, například v oblasti automobilového průmyslu. A sledujeme na gram, jaké emise mají auta. Eh, u tématu elektromobility je samozřejmě také zajímavý, jak se energie produkuje, ale měli bychom se podívat na to, eh, kolik eh, určitý automobil produkuje. Od začátku až do konce musíme mít celkový přehled, celkový přístup. A já bych byl rád, aby komise v této oblasti se podívala na celý ten kontext, ne jenom na eh, jednotlivé části. Například eh, pokud nějaký inženýr eh, vytvoří nějaký motor, který eh, je méně náročný na produkci, nicméně potom spotřebovává více energie. Eh, je potřeba, aby byl celý ten životní cyklus eh, dané, daného produktu brán v potaz. děkuji, François Grostet. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážená paní komisařko, já mě zaujalo to, co jste řekla začátkem svého vystoupení, a to už jste konec konců i e, pronesla v průběhu e, naší schůze spolu s komisařem Tajanem a vámi e, přednedávnem. Je třeba si klást otázku investic, pokud je o naše konkurenty a nízkouhlíkové emise, či emis, ano, nízkouhlíkové emise, protože či čisté technologie, protože eh, jsme svědky eh, vývoje v EU, z kterého samozřejmě máme radost. Hodně se investuje ze strany EU, také ale u našich konkurentů, například v Číně a jsou to investice do nízkolikových emisí, ovšem bylo by třeba takto postupovat i na území EU. Já bych ráda připomněla, že když jsme hovořili a hlasovali o zprávě o evropské průmyslové politice, byl tam jeden poznací návrh, který získal většinu hlasů v parlamentu a který žádá po Evropské komisi, aby eh, počítala se studií ohledně toho, jaký by mohl být eh, mechanismus eh, započtení uhlíkových emisí na hranicích. A mě by zajímalo, jak dalece jste pokročili v této otázce, protože parlament to tedy odhlasoval. Myslím si, že je to jedno z řešení jedna z možností, které si zaslouží hlubší pozornost, abychom řešili problém konkurenceschopnosti našich podniků. Mnohokrát děkuji. Holga Krama. Paní komisařko, děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na letecké společnosti. Já se domnívám, že si to zde malujeme na růžovou, pokud je o letecké společnosti. Nejde o to, o třetí země, a nejde o, přes, o to přesvědčit třetí země o dobré věci, ale máme zde co dělat eh, se skutečnými obranými opatřeními. Máme žalobu před Evropským soudním dvorem, máme eh, jasné oznámení čínské vlády, eh, že letecké společnosti budou muset platit extra, pokud budou zahrnuty bylo by dobré vědět, co komise chce dělat teď půl roku před vstupem a tohoto opatření v platnost. A zdá se, že více než 100 zemí nechce e, spolupracovat. Podle jakých kritérií se budou ekvivalentní opatření definovat? Můžeme vycházet z toho, že komise bude Eh, akceptovat jenom taková ekvivalentní opatření, která budou odpovídat nákladům na obchodování s mezními povolenkami eh, v Evropě, eh, protože jinak to nebude efektivní. Mě by zajímalo, jaké konkrétní plány má komise na tomto místě, protože je jasné, že není možné si to malovat na růžovo. Je potřeba mít plán B, jaké podmínky budou mít, musí mít tato opatření a poté a eh, tedy můžeme o tom hovořit dále. Děkuji. Thank you. Commissioner, you've eh, often... Děkuji, paní komisařko. Vy jste také často říkala a dneska jste zdůraznila, že když eh, budeme mít cíl 40 místo 20 jako máme teď, tak by to napomohlo konkurenceschopnosti Evropské unie a nikoliv naopak. A já jsem přesvědčen, že eh, dnes, dnes vás náš výbor v tomto podpoří a že na plenárním zasedání eh, budeme mít také většinu, nebo tento názor bude mít eh, většinu. A já se ptám, jaká, jaké jsou legislativní návrhy. Samozřejmě eh, eh, budete potřebovat, nebo abyste měli podporu Evropského parlamentu, kdy budeme mít legislativní návrh, protože potřebujeme opravdu začít. Eh, Čína nečeká, velmi rychle něco dělá a my musíme být také aktivní a jak to pokračuje, pokud je o COP17 v Africe, protože eh, víme, jaká je strategie, evropská eh, strategie. Asi eh, nevíme, jaká bude konečná strategie, ale určitě víme, jaké jsou, jak, jak obecně, co bychom mohli říct si pro začátek, kterým směrem půjdeme. A máme další dva příspěvky. Marek Paulsen. Tak. <clears throat> Tak, herr ordförande, och jag har ett par frågor. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik dotazů na paní komisařku. Před pár týdny jste společně s komisaři pro životní prostředí a zemědělství společně sepsali dopis, kde hovoříte o spolupráci mezi životním prostředím, mezi oblasti životního prostředí, zemědělství a klimatickými změnami. A mne by zajímalo, zda skutečně toto budete brát vážně, protože není nic, co by mělo tak rychlý dopad na situaci v oblasti emisí CO2, jako závazné cíle pro eh, CO2 v, v oblasti um, orné půdy a lesnické eh, půdy ve světě. Eh, v zásadě, kdybychom měli zemědělství takové, že by se půda nezrývala, tak by se tím navázalo v půdě hned 40 nadměrného CO2 v ovzduší. Ehm, to by to by bylo opravdu masivní řešení. Samozřejmě můžeme to brát trochu mírněji, ale teď vás o něco poprosím. Neměli bychom, opravdu bychom neměli pěstopat biopaliva na orné půdě, eh, na které můžeme produkovat potraviny. Je to zároveň nesmírně nebezpečné eh, využívat takzvaný odpad zemědělství, zemědělský odpad a spalovat jej. Měl by být eh, ukládán, skladován o něco déle, Eh, je lepší eh, využít dřevo například na eh, třísky a vyrábět z něj potom nábytek. To je lepší provázání CO2 než spalování. Pokud bychom měli takovou podobu zemědělství, které by nepoužívalo orání, kdybychom využívali veškerou biomasu a veškerá rezidua, tak bychom skutečně učinili obrovský pokrok. Zároveň bychom snížili emise metanu a NOx. Danke. Judith Merkes. Judith Merkes, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši prezentaci, paní komisařko. Já mám takový technický dotaz, již jsem jej e, položila a vy jste byla tak laskavá, že jste nám poskytla odpověď písemně, respektive první e, nástěn odpovědi. Můj dotaz byl takovýto. Kdy e, začnete Eh, uplatňovat korektivní opatření a eh, zahajovat řízení pro neplnění předpisů vůči zemím, které neplní svůj cíl snížení emisí o 20 do roku 2020. Například v mé zemi je zjevné, že současná vláda řekla, že se pokusí dosáhnout eh, dohodnutého cíle, ale není si jistá, za to bude možné. Takže mně jde o to, kdy začnete uplatňovat korektivní nápravná opatření. A vy jste mi poskytla odpověď, v níž uvádíte, že e, nápravné kroky e, budou podniknuty podle článku 7 e, rozhodnutí o sdílení břemene, ale o jaké korektivní kroky půjde? Protože pokud monitorovací zpráva za daný rok ukazuje, že ten členský stát neplní své, své celoročně přidělené objemy emisí, a pokud se indikuje, že můžete eh, zahájit jakékoliv řízení, pokud eh, členská stát, členský stát neplní předpisy, neplní legislativu, tak pro mne to stále není zcela jasné. Začneme uplatňovat ta eh, nápravná opatření až v roce 2020, poté co shledáme, že členský stát nedostal svému závazku, anebo je začnete uplatňovat již dříve. Děkuji. Děkuji a nyní poslední vystoupení paní Beslund. Děkuji paní Westlund. Eh, děkuji, pane předsedo. Mám otázku ohledně veřejných zakázek. Na komisi v současné době eh, se tomu věnujete, jakožto komisařka pro klimatické změny. Co byste nejraději změnila v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak abyste pomohla těm, eh, kdo již chtějí z hlediska životního prostředí zadávat zakázky inteligentním způsobem, abyste také podnítila ostatní. Co by byla ta hlavní změna, kterou byste prosazovala? A mám pro vás ještě další dotaz. Eh, týká se to oceláren a hliníkáren v Evropě. Ty dost dobře nezapadají do systému obchodování s emisemi, protože jsou vystaveny velké konkurence. A můj dotazní, vedou se nějaká jednání nebo diskuse eh, s různými zeměmi, tak aby eh, se zavede, zavedly sektorově specifické dohody pro tato odvětví a kterých zemí se to případně týká. Děkuji. A lot of questions and we are now bylo to hodně otázek a čekáme vaše odpovědi. Děkuji napřed na tu poslední. Ano, je odvětvová spolupráce, jsou diskuse například s Čínou. V dubnu loni jsme jednali, začali jednat a od té doby třikrát. Tým z Evropské komise se setkal s týmem z Číny a rovněž jsme tam vnesli tedy E, evropské pobídky pro průmysl, takže máme e, takový celý košík témat pro diskuse. A k těm dalším otázkám, pokud jsem tomu dobře rozuměla, tak e, to, co bychom měli dělat proto, aby lidé jednali, opravdu, aby jednali ve prospěch klimatu, tak myslím si, že je důležité viditelné označování, řádné mechanismy stanovování cen. Zde máme směrnici pro zdaňování energie, ta je velmi důležitá pro komisi a dále veřejné zakázky, to je další, další významná věc protože vlády ve všech státech mají velkou kupní sílu a na trh jdou produkty, které jsou k dispozici nejen vládám, tedy ve veřejných zakázkách, ale i jsou k dispozici i pro obyčejné občany. A dále Čína a další věci. Spousta z vás se zmiňovala těchto otázek týkajících se tedy Číny. Já to beru tak, že když ta minulá komise společně s Evropským parlamentem a s Evropskou radou se rozhodla zahrnout letectví do ETS, tak se to, to, to nebylo náhodou. A e, někteří si, zdá se, že to všechno proběhlo úplně eh, klidně. Fakt je, že lidi si říkají, máme zde legislativu o klimatu, máme zde závazky, ale ty se nás eh, netýkají. A Čína říká, proč my bychom měli k tomuto přispívat, protože to jsou zájmy, to je proti našim zájmům my jsme měli setkání s politickými eh, představiteli, dále s leteckými společnostmi, byl tedy dialog a někteří, eh, nebo uvědomili jsme si, že před pár týdny Čína žila návrh, abychom měli eh, odvětvové dícíl pro eh, leteckou dopravu 22 snížení. A teď sledujeme, zda tedy to bude ekvivalentní měření, studujeme co s tím udělat. Takže fakt je, že oni protestují, ale na druhé straně mají určité odvětvové iniciativy v této oblasti. A dále je třeba úplně jasně eh, říci toto. Umíte si představit, že my v Evropě s otevřenýma očima můžeme udělat takovou legislativu a potom eh, někdo Eh, mimo Evropu požádá o plán B a my, že řekneme, my jsme to nemysleli vážně, to je věc, která prostě nepřichází v úvahu, takže eh, Čína a někteří další by měli tyto tendence, ale nás to neznervozňuje, protože opravdu je velmi smysluplné, aby lety, které, bolinky, které létají do Evropy, lety, které jsou do Evropy, eh, plnili tyto cíle. Vezměme například Hongkong. Oni také říkali, proč bychom měli platit. Tam nějaké místní aerolinie říkali, proč bychom my měli platit protože biznismen z Hongkongu, který si může dovolit zaplatit letenku v Pacific Airways z Hongkongu do eh, Londýna, eh, neznečišťuje životní prostředí, jaká by byla logika, když, student z univerzity v Berlínu jede z rodiči do Berlína a platí. Já si myslím, že tady jde o princip. Takže to, co bylo uděláno, se udělalo s otevřenýma očima a velmi vědomně. Eh, ale jsou lidé, kteří si myslí, že nebudou, eh, nebudou přispívat. Dále například Čikákská úmluva. 100% je na jednotlivých zemích a my zcela jasně vidíme, že poslední rozhodnutí ICAO v Kanadě na podzim bylo takové, že může být systém obchodování s povolenkami i zde, s emisemi i zde. Linda Evans eh, se zmiňovala o tom, že je třeba to udělat dobře, to my s tím souhlasíme. Není snadné to všechno udělat dobře, protože fakt je, že znalosti v této oblasti, například těch dechtových písků, není ještě dostatečně eh, velká. A například to o tom plundrování půdy v Africe, co říkala Linda Evans, je taky velmi důležité a zaměřujeme se na to. Takže k těm eh, dechtovým pískům my jsme eh, měli peer review a závěr byl takový, že to je e, funkční a komise na pátek 27. organizuje setkání zainteresovaných stran, kde se bude jednat o výsledcích tohoto peer review. Takže chceme e, samozřejmě, aby to Eh, taky fungovalo. Kanada nebude velmi ráda, že máme takové plány, ale Kanada, tak, eh, teda, pardon, Evropský parlament také tedy pozval, aby se účastnila toho pátečního eh, zasedání. A potom ta reforma společné zemědělské politiky a politiky o rybolovu. Tak ano, tím se zabýváme, je to ovšem teprve v počáteční fázi. Hovoří se o principech Napsali jsme dopis, komisař Potočník, komisař Čolos a já řadě ministrů týkajících se společné zemědělské politiky, kde jsme vysvětlovali, proč musíme mít zelenější společnou zemědělskou politiku. Zmiňovali jsme se tam také o rozpočtu a jak můžeme dát větší přidanou hodnotu zemědělství, dotacím evropským do zemědělství, abychom je tedy mohli lépe využít, aby byly eh, užitečnější, musí být zelenější a zaměřujeme se tam na podporu technologií a tak dále. Takže O tom tedy jednáme v komisi. Předpokládáme, že návrhy naše eh, budou publikovány před prvním červencem Evropský parlament samozřejmě chce hrát svou roli a jsme přesvědčeni, že do společné zemědělské politiky může přidat velkou hodnotu. Dále zde byla eh, otázka nebo připomínka týkající se té společné eh, té, té cestovní mapy do roku 2050. Tam jde o to, jak mohou přispět jednotlivé státy. Například pro Německo platí to, že Eh, nebude žádná jaderná energetika do roku 2050. Já jsem říkala, že si myslím, že je nyní velmi důležité po té, tom neštěstí ve Fukušimě, abychom jednali o energetické efektivnosti a o úsporách energie. A toho se právě ta cestovní mapa týká. A my v ní také máme indikativní cíle, které se týkají toho, co potřebujeme do roku 2030, pokud jde o emise. A také hovoříme o tom, že bychom měli mít cíle pro diskusy pro obnovitelné zdroje pro obnovitelnou energii, protože ta cestovní mapa je do roku 2050, je eh, to logický dokument, který musí vycházet eh, z toho neštěstí ve Fukušimě a musíme se zabývat eh, tím, i když to bude, nebo i když ta opatření, která musíme přijmout, budou dražší. Dále, jak jsem eh, říkala, Rada bude rozhodovat o akčním plánu o energetické účinnosti. Zde máme 3 ve veřejných budovách a v jejich opravách. O tom se hovořilo na neformální radě ministrů pro energetiku a formálně se o tom bude jednat dále teď zase vlastně Eh, loni jsme měli to sdělení týkající se 20-30 a analýzy v jednotlivých členských států, státech. Eh, Schnutí eh, bude prezentováno a za další měsíc letos se o tom bude diskutovat v radě, co to znamená, co to bude implikovat, co to bude znamenat pro jednotlivé členské státy. Takže už tady máme některé věci, kterými se okamžitě budeme zabývat. Eh, Matias Grode se mě ptal eh, na, nebo eh, nikoliv na letecký průmysl, ale na automobilismus, nebo automobily a hodnocení eh, dopadů. Takže eh, komise teď se eh, zabývá stávající legislativou a sleduje efektivnost v celém procesu výroby automobilů. A tady nejde o náhradu stávající legislativy, které kterou máme. Nejde o pouhou náhradu. Také jste se ptal na to, kdy budeme mít eh, návrhy eh, o ty analýzy, které se dělaly před pár měsíci. Eh, my sledujeme, jaký je potenciál v členských státech, jaké budou reakce Eh, členské státy mají své cíle do roku 2020. 20, vnitřní a potom samozřejmě jsou dlouhodobější cíle vycházející z rozpočtu a když my na základě rozpočtu eh, tedy musíme eh, dávat signál členským státům, eh, že když budou energeticky efektivnější, tak to bude mít určitou přidanou hodnotu, která se zobrazí nebo která se odrazí v rozpočtu Evropské unie. Takže to by tedy mělo být do 1. července, protože to je zásadní. A pak je tady ten proces COP17, tam nejsme ještě dost daleko, to je velmi stručná odpověď. A jaká je strategie Evropské unie? Je taková, že se chceme zabývat taky tématy z Durbanu, protože těch témat je víc. A chceme eh, otevřít druhé eh, období, a Vezměme například Japonsko, Rusko a některé další země, které velmi eh, tvrdě říkají, že v žádném případě eh, nevstoupí nebo nepřijmou to druhé období závazků, commitment period. A co to znamená? Že ta rodina těch, kteří jsou pro závazná opatření, E, bude slabší, protože tahle ta rodina se trochu zmenšila. Takže to je diskuse, kterou teď vedeme. E, samozřejmě velmi e, tlačíme, aby to tak nebylo. Před Velikonocemi se o tom jednalo zde v Bruselu. Myslím si, že věci jdou dopředu pomalu, až příliš pomalu, a my taky se snažíme signalizovat Jižní Africe, že Eh, tedy eh, sledujeme, co dělají. Budeme mít neformální ministerské jednání 1. a 2. července a budeme se snažit zatlačit, aby bylo dosaženo nějakého viditelného úspěchu. Takže myslíme, pane předsedo, že toto zhruba bylo všechno. A ještě Matias se ptal, kdy začnou Eh, postupy, eh, tedy eh, jednání nebo trestání v případě neplnění, bude roční měření konkrétních členských států a pokud ta opatření nebudou realizována, tak je možno začít tedy toto s tímto řízením už od roku 2013. Mnohokrát děkuji za odpovědi. Myslím, že to bylo skutečně obsažné. My uděláme to nejlepší pro to, abychom také vytvářeli tlak, abychom povzbuzovali členské státy, aby nespohodlněli. A chceme podporovat především ty, kteří se chtějí snažit o to, aby Evropa byla předním hráčem, aby byla příkladem, protože eh, ve světě není příliš mnoho těch, kteří to mohou udělat. A po Durbenu se dohodneme, jaká je naše konkrétní pozice. A pokud je o eh, Kyoto, tam zbývá jenom Evropská unie, Norsko a Švédsko, to moc nepomůže. A na druhou stranu, eh, co by to mohlo uškodit? Čemu by to mohlo uškodit? My se domníváme, že ten mechanismus Kyoto by měl jít dále a možná by Evropa mohla být dobrým příkladem eh, ve chvíli, kdy ostatní selhávají a z různých důvodů nechtějí spolupracovat. Ale o tom budeme ještě později hovořit. Mnohokrát děkujeme, že jste přišla a uvidíme se příště. So, wir fahren nahtlos fort. A hned budeme pokračovat. Už jsme řekli dobrý den, už jsme se pozdravili a koordinátoři si přáli výměnu názorů s Evropskou investiční bankou v Lucemburku. A já bych se chtěl srdečně přivítat prezidenta Evropské investiční banky, pana Filipa Mejštata. Vítám vás ve výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. A celá řada z věcí, které chtějí politici, musí být financována. A ten nástroj, který Evropa má, je investiční banka. A my jsme samozřejmě zvědaví na to poslechnout si, do jaké míry vy podporujete politické cíle a programy, protože vy jste, myslím, největším nástrojem Evropské unie pro financování boje proti klimatickým změnám. Financujete projekty v Evropě i mimo Evropu, v sousedních zemích i na ostatních kontinentech. Takže vám hned předám slovo a my jsme zvědaví na to, co nám povíte. Děkuji, že jste přišel. Merci, monsieur le président. Et... Děkuji, pane předsedo, a Děkuji za tuto příležitost oslovit váš výbor. Připravíme to na nejvýš vhodné, protože Evropská investiční banka byla založena na základě římské smlouvy, tak aby finančně podporovala cíle tehdy Evropského hospodářského společenství, dnes tedy politické cíle Evropské unie. A do té míry, kdy zachování životního prostředí a konkrétně boj proti klimatickým změnám se staly prioritami Evropské unie, je zcela normální, že Evropská investiční banka, eh, že se tady po ní žádá, aby také svým dílem přispěla. Eh, nebudu před vaším výborem eh, dlouze rozkládat o významu boje proti klimatickým změnám, ale je zjevné, že abychom dosáhli ambiciozního cíle, který se stanovila Evropská unie, potřebujeme obrovské, je zde evropská, obrovská potřeba investic a Evropská komise, paní komisařka Hedegardová, musím říct, já vždy uh, obdivuji odhodlání. Paní komisařka Hedegardová nedávno odhadla uh, potřebu investic EU na objem nějakých 270 miliard eur ročně v příštích 40 letech. To samozřejmě je značná částka a jak jste řekl, pane předsedo, je třeba mít možnost tyto investice zafinancovat. A to v době, kdy veřejné rozpočty na všech úrovních e, trpí e, určitými omezeními, restrikcemi. Jsme ve fázi rozpočtové či fiskální konsolidace, to znamená, že e, finanční prostředky veřejných rozpočtů jsou i nadále omezené. Na druhé straně financování, úvěrování od bank, v každém případě pro tento typ investic, které se často, žád, často žádají dlouhodobý přístup dlouhodobé investice, tak tady je jasné, že eh, bankovní sektor bude eh, trošku bržděn novými pravidly Bazilie 3, eh, které byly přijaty z vynikajícího důvodu, a totiž zaručit stálost, pevnost bankovního sektoru. A dnes všichni víme, že tato nová pravidla pravděpodobně omezí úvěruschopnost bankovnictví v případě dlouhodobých úvěrů. A je víceméně normální, že z takovýchto podmínek eh, se lidé obracejí na EIB a já já vám eh, za chvíli eh, řeknu, že jsme se vlastně rozhodli přispět svým dílem, a to později ještě rozvedu. Nicméně EIB není žádné zázračné řešení. I my podléháme určitým omezením, zejména omezením kapitálovým, protože jako každá banka musíme plnit poměr kapitálové přiměřenosti, to znamená vztah mezi eh, našimi aktivy, váženými podle rizika eh, a eh, celkovým čistým měním. To znamená, a tím skončím, to je důvod, no, proč mi připadá užitečné hledat i jiné možnosti, které spojují možnosti evropského rozpočtu a zdroje EIB, protože tím by vznikl efekt finanční páky, který umožní um, zmírnit, eh, těm, zmírnit ta omezení na obou stranách. A dovolíte-li, nejprve vám stručně odprezentuji, co tedy Evropská investiční banka dnes uh, provádí, zejména eh, v oblasti energetiky. Uh, myslím, že jste obdrželi uh, grafy, které ukazují nejprve, že celkově výrazně Eh, vzrostlo financování eh, pro energetiku, protože jsme přešli eh, z nějakých 4 miliard v roce 2006 na více jak 18 miliard v roce 2010, to znamená opravdu výrazný nárůst finančních prostředků na energetiku. S tím, že, jak to vidíte, rozklíčováno tam ten graf, jsou tam ty jednotlivé složky. Začnu tou horní položkou. To jsou investice do energetické úspornosti. Všichni jsou si vědomi toho, že toto jsou pravděpodobně eh, a uznávají, že toto je pravděpodobně nejefektivnější cesta, jak snižovat náklady na energie, to znamená spotřebovat méně. To se tedy stalo rozhodně prioritou eh, pro EIB. Eh, zejména také díky programu, který byl zahájen komisí. Mám na mysli program Elena. Jehož cílem je eh, podpořit eh, místní samozprávy a to, aby vypracovávali programy zlepšování energetické účinnosti či úspornosti. Je to program poměrně nedávný, ale měl velmi dobrý začátek a my jsme již schválili 11 eh, operací v oblasti technické pomoci pro Eh, obce a města na zavádění eh, takovéhoto programu. To představuje nějakých 20 eh, milionů v oblasti technické pomoci, ale zároveň to podpoří investice v oblasti 1 miliardy 600 milionů, což je dobrý příklad. Abych ukázal jeden, abych uvedl jeden konkrétní příklad z Milána, Itálie. V roce 2006 provincie, milánská provincie tedy se rozhodla Eh, zlepšit energetickou úspornost v této provincii, ale vzhledem k tomu, že jednak chyběly finanční zdroje, tak chyběly také technické kapacity, eh, vlastně nic neproběhlo. A potom díky programu Elena jsme se k tomu mohli vrátit na základě eh, energetického auditu, který již byl zrealizován. Jsme mohli uskupit jednotlivé projekty, centralizovat nákup zařízení, nastavit standardní kontrakty, standardní smlouvy a výsledkem je to, že banka udělila půjčku ve výši 65 milionů na renovaci veřejných eh, státních škol eh, v cirka 30 obcích a městech Milanské provincie. A takovéto programy, eh, pokud samozřejmě jsou řádně prováděny a přinesou dobré výsledky, jsou právě tím typem programů, které potom můžeme replikovat v jiných regionech Itálie. Mohu také změnit program JESEKA, který umožňuje využívat strukturální fondy, to znamená prostředky z evropského rozpočtu, a propojit to s financováním z EIB. Například v Litvě Díky tomuto programu eh, jsme poskytli dlouhodobé financování na rekonstrukci eh, bytových objektů. A dále, jak váš výbor dobře ví, eh, v současné době dokončujeme zavádění specializovaného fondu, který se pokusí dobře Eh, nasměrovat, dobře využít 146 milionů eh, zatím nevyužitých z toho známého eh, programu na oživení evropského hospodářství. Takže to je určitě oblast, která bude naší prioritou i do budoucna, energetická úspornost. V minulém roce jsme zapůjčili více jak 2 miliardy, 2 miliardy 300 milionů na tuto oblast a je naším záměrem takto pokračovat a do budoucna dokonce zvyšovat financování této oblasti. Stále u téhož grafu Další položka, to znamená tmavě modrá, to, jsou, to je financování obnovitelných zdrojů energií. Tady eh, to zapadá do kontextu směrnice z roku 2009, která eh, představila pobídku pro řadu členských států, aby eh, poskytly podporu rozvoji obnovitelných zdrojů energií. Samozřejmě to je doposud potřebné, Eh, protože, jak víte, existují výrazné rozdíly v nákladech eh, eh, na produkci elektřiny z tradičních zdrojů versus obnovitelných zdrojů. Naštěstí můžeme očekávat, že ta, tento rozdíl se bude snižovat díky úsporám z rozsahu, díky zavádění nových technologií. Již se to tedy zmírňuje, ten rozdíl, ale domníváme se, že ještě po nějaký čas bude nutné zachovat tento mechanismus podpory. V každém případě, čemu se musíme vyhnout, to jsou retroaktivní opatření. A to musím říct si, před je zde eh, veliké pokušení a tendence v, v době eh, rozpočtové konsolidace se eh, vracet k rozhodnutím v oblasti obnovitelných zdrojů. To si myslím, že by skutečně bylo nevhodné v současné době, protože to by posílilo nejistotu mezi investory, kteří by ještě více váhali s investicemi v této oblasti. Že v oblasti obnovitelných zdrojů jsme výrazně navýšili své financování eh, z 500 milionů v roce 2006 na 6 miliard 200 milionů eh, v roce 2010. To znamená, že se to eh, více jak zesetaro násobilo. A mohu vám říci, že v některých případech, zejména uprostřed finanční krize, EIB e Eh, někdy sehrávala skutečně rozhodnou roli. U některých projektů my jsme byli eh, tím hlavním investorem, klíčovým investorem. Mohu zmínit eh, projekt nedaleko odtud, na Severním moři Beloin, který v roce 2009 prakticky pozastavil, protože z důvodu finanční krize se investoři stáhli. Přitom je to důležitý projekt, jde o offshoreovou větrnou elektrárnu, s instalovaným výkonem 165 MW a EIB se tedy rozhodla poskytnout eh, půjčku 300 milionů eur na tento projekt, což mu rozhodně eh, umožnilo eh, což rozhodně umožnilo jeho dokončení, jeho realizaci a také jsme získali cenu za nejlepšího eh, poskytovatele úvěru pro oblast obnovitelných eh, zdrojů za tento konkrétní eh, projekt, tuto intervenci, která ten projekt skutečně zachránila. Dalším zajímavým příkladem je Montaldo di Castro v Itálii. Proč? Protože tady šlo o intervenci EIB, šlo o nějakých 100 milionů subor, eh, subordinovaného podřízeného dluhu, což umožnilo eh, podpořilo dalších 100, což podpořilo tedy nákup 100 milionů v dluhopisech, eh, které nakoupili soukromí investoři. A to právě bylo možné díky postupu EIB. Tady jde vlastně o takzvané projektové dluhopisy předtím, než ještě byly pod tímto názvem zavedeny. Chci také zmínit v oblasti obnovitelných zdrojů, jak postupujeme v některých regionech zejména v některých eh, ve vícerých eh, francouzských regionech, Languedoc, Roussillon, Midi Pyrenees eh, a dalších, kdy financujeme omezené investice na venkově. Samozřejmě my nemůžeme přímo jednat s vícero drobnými investory, musí to běžet přes nějakého prostředníka, obvykle to bývá banka, ale banka, která se zaváže Eh, dodržet specifikace, kde jsou stanovena eh, kritéria, podle kterých my můžeme potom rozhodnout, zda budeme financovat tu či onu investici do obnovitelných energií. Eh, tolik tedy stručně k tomuto, k tomuto druhému sektoru, druhé oblasti investic, obnovitelným zdrojům. Chci říci, že financujeme ne pouze technologie, které se již osvědčily a prokázaly svůj úspěch, ale také, a to je předmětem naší explicitní dohody s správní radou, můžeme také financovat nově se rozvíjející technologie, včetně pilotních projektů eh, či demonstračních projektů. To je příklad eh, či případ eh, zejména solární energie, první experimenty s koncentrovanou sluneční energií. To se týká více do projektů ve Španělsku. A ještě na závěr chci připojit že komise nás požádala, abychom přispěli při eh, zavádění eh, NER 300, to znamená využívání rezervy eh, těch nových vstupujících subjektů a my nyní přeskoumáme nějakých 70 žádostí, které jsme obdrželi, žádosti o podporu tady v rámci tohoto režimu NEA 300. Tolik tady stručný popis toho, co podnikáme v oblasti energetické úspornosti a obnovitelných zdrojů. Nicméně třeba si vědomit, že budeme i nadále financovat, i eh, nadále financujeme také zařízení, která využívají fosilní zdroje energii. Já si myslím, že eh, tomu, to tématu se nesmíme vyhýbat, s tím spíše, že tady v parlamentu jsem zaznamenal, že v plénu jste jednali o zprávě pana Kutaše o výroční zprávě EIB za rok 2009, to proběhlo v březnu. A já jsem zaznamenal, že Evropský eh, parlament zcela jasně vyslovil přání, abychom nestahovali financování eh, elektráren eh, spalujících fosilní energie, fosilní paliva. A proto jsem vypracoval další graf, který ukazuje, pokud jde tedy o výrobu elektřiny v posledních dvou letech, eh, nejprve tedy řeknu, že jsme eh, financovali 75 eh, ze 70 zařízení využívající obnovitelné zdroje energii a z těch 25 zbývajících procent je 15 které připadají na elektrárny na plyn, na zemní plyn. Jak víte, zemní plyn je výrazně méně náročný na eh, uhlík než eh, uhlí, nebo se produkuje méně emisí než uhelné elektrárny. Uhelné elektrárny i ty nejmodernější totiž produkují dvakrát více CO2 na kWh než eh, plynoturbíny. A my se domníváme, že v tom energetickém mixu zemní plyn ještě po nějaký čas zůstane takovou přechodovou energií, přechodovou možností. A konec konců Evropský parlament eh, ve svém usnesení eh, souhlaseným ten týden eh, žádá EIB, aby financovala, financovala potrubí Buko právě kvůli dodávkám zemního plynu do Evropy. Takže si myslím, že parlament nechce nutně rušit bráně využívání zemního plynu. No a potom ta zbylá procenta, to je to nejcitlivější, to jsou elektrárny, které spotřávají buď uhlí, anebo, nebo ropu. Je třeba eh, si říci, že v některých členských státech eh, nás naléhavě žádají, abychom i nadále financovali tato zařízení, tyto elektrárny. Buď proto, že jde o ostrovy, a tady se nám vysvětluje, že tyto ostrovy zatím ještě nejsou napojeny na eh, přenosovou soustavu a že zemní plyn tam není dostupný a tudíž je třeba využívat ropu. E, v jiných členských státech se zdůrazňuje skutečnost, že je to jeden z mála vzácných zdrojů e, za levnou cenu a proto je třeba využívat tento přírodní zdroj, e, tuto surovinu, jakožto pohonou hmotu pro elektrárny. To je diskuse, která není nějak jednoduchá. I ve správní radě jsme, to, jsme o tom jednali již dlouhé hodiny. A konečně v roce 2007 eh, Rada guvernéru EIB eh, se dohodla na určitém počtu kritérií, která musí být splněna proto, abychom mohli stále ještě financovat elektrárny na fosilní paliva. Prvním kritériem je to, že musí jít o náhradu existující kapacity. To znamená, nesmí to zařízení, kterým by se zvyšoval Eh, ten, ten instalovaný výkon pro tento typ energií. Eh, druhá podmínka je třeba, aby nová investice sebou přinesla snížení alespoň o 20 eh, náročnosti na respektive tedy emisí uhlíku. Dále je třeba, aby ty, toto zařízení využívalo nejlepší dostupnou technologii a čtvrtá podmínka je ta, že toto zařízení musí, jak tomu říkáme v našem žargonu, být carbon capture ready, to znamená, musí být eh, připraveno, musí umožňovat tady snadno přechod na eh, technologii pro zachytávání uhlíku, jakmile taková technologie bude dostatečně rozvinuta. Eh, pokud je o celou řadu žádostí o financování, které jsme obdrželi, pouze 23, mnoho jich bylo okamžitě eliminováno, 23 Eh, se dostalo do užšího výběru. Eh, to jsme dále přeskomávali. Nakonec v posledních dvou letech eh, jsme pouze tři projekty zafinancovali. Pouze tři projekty tedy splňovaly kritéria, která jsme stanovili. A chápeme požadavek, abychom i nadále byli velmi restriktivní v této oblasti. A chci ještě připojit, že v každém případě takový projekt můžeme financovat jedině s předchozím souhlasem komise. EIB eh, e je jedinou finanční institucí, která nemůže financovat žádný projekt, aniž by obdržela předběžný souhlas komise eh, v rámci eh, v rámci tedy připomínkové řízení mezi všemi DG komise. Tolik tedy, pane předsedo, a ještě na závěr bych rád zmínil to, jaká je podle nás, jak je podle nás užitek toho mít společné finanční nástroje, které spojí prostředky z evropského rozpočtu a z našeho rozpočtu. Proč? Je tomu tak protože pokud pracujeme s prostředky evropského rozpočtu, které tradičně sloužily eh, na dotace, to znamená prostředky, které se použijí pouze jednou, tak místo toho, abychom tyto prostředky vynakládali na dotace, eh, mohli bychom je propojovat s prostředky EIB a tím by vznikl pákový efekt u evropského rozpočtu, který by byl mnohem výraznější. A z hlediska EIB, pokud bychom mohli propojit naše finanční prostředky z eh, prostředky evropského rozpočtu, tak pro nás to zase eh, řeší a zmírňuje naše kapitálová omezení. To znamená, se stejným kapitálem bychom mohli zafinancovat více investic. Abych poskytl příklad. Je to nástroj, který již existuje několik let. Je to Risk Sharing Finance Facility eh, pro výzkum a inovace, tedy finanční facilita pro sdílení rizika. Jde tedy o sdílení rizika mezi komisí a EIB. Eh, 31. prosince 2010 eh, jsme měli 390 milionů z evropského rozpočtu a to umožnilo EIB udělit úvěry za 6,3 miliard, což zafinancoval investice za více jak 16 miliard. Takže vidíte, jaký je ten obrovský pákový efekt. 390 milionů z evropského rozpočtu nakonec přinese více jak 16 miliard v investicích. A pro nás eh, z kapitálového hlediska eh, alokace kapitálu na těch 6,3 miliard úvěrů eh, jsme museli vyčlenit pouze 700 milionů na kapitálové požadavky. Eh, nebýt toho, eh, toho přispění Evropské komise, byli bychom museli vyčlenit do rezervy dvojnásobek. Takže to je velice eh, zajímavé z našeho hlediska. Umožňuje to financovat daleko, umožňuje to financovat investice v daleko větším objemu. Takže na závěr jsem chtěl ještě upozornit na hledání co nejefektivnějších možností spolufinancování. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkujeme panu prezidentovi Mištatovi. To bylo, myslím, nesmírně zajímavé eh, vyslechnout si, eh, jaká je vaše politika, váš program. Přejdu do Němčiny. Já bych se chtěla zeptat na ten poslední bod, který jste zmínil, a zkombinování evropských prostředků s prostředky EIB. Je to stále ještě problém, protože vy jste to tak zdůraznil. Takže kde jsou překážky a bariéry a co bychom měli udělat pro to, aby eh, tohle se mohlo více dělat? To byla otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě. Tento projekt Elena. Já chápu, že to jsou prostředky pro vytváření kapacit, pro předávání know-how, o tom, jak je možné provádět eh, opatření v oblasti energetické účinnosti. Myslím, že je to nutné. Takováto potřeba existuje eh, na komunální úrovni ve všech zemích. Potřeba vytvářet energetické plány. Eh, mě by zajímalo, jaké jsou perspektivy Eleny, jak to bude dále pokračovat, jestli to bude rozšiřovat. A já musím říct, že jsem a pozitivně překvapený. Vy jste asi očekával kritiku že stále ještě máte 10 prostředků na uhlí a ropu. Já jsem očekával, že to bude více. A těch 75 obnovitelné zdroje a, a také nějaké procento pro plyn. Myslím si, že to je skutečně dobrý výsledek a já jsem pozitivně překvapen. A těch zbylých 10% doufám, těch se brzy zbavíme protože i u ostrovu existuje možnost využívat obnovitelné zdroje. První se hlásí Chris Davis. Moje připomínka se týká jímání eh, eh, uhlíku a týká se to NER 300. Povolenky eh, a uvolňování povolenek dříve, než se dosáhne těchto cílů. Otázka je, zda má banka nějakou flexibilitu, pokud jde o prodej těchto povolenek, proto aby se zajistilo, že bude dost maximální množství peněz na CCS a obnovitelné energie Eh, samozřejmě předpoklad je, že se ekonomika eh, eh, začne, že ekonomika začne růst a že zroste cena povolenek. A dále jste jednal o jímání a o požadavcích na jímání a ukládání uhlíku. A elektrárny, které se budou eh, obnovovat nebo renovovat a modernizovat tak eh, budou potřebovat také, nebo měla by mít místa a zabývat se eh, CCS. Ale přitom v některých zemích vůbec taková legislativa, to se o tom v legislativě neuvažuje. Uvažujete vy o tom, pokud jde o legislativu, Eh, no, eh, děkuji vám. Já mám eh, tři věci v zásadě. Jedna obecná záležitost. Hovořil jste o takových zdlouhavých změnách politiky EIB e a o zaměření na obnovitelnou energii, proto abychom dosáhli stanovených cílů. Každopádně ale měli jsme Eh, zprávu z Bankwatch Network a eh, tam byly cíle a půjčky od, od eh, investiční banky mezi lety 2002 a 2008 a většina byla na projekty týkající se ropy a uhlí. To mluví samo za sebe a není dostatečné ukázat, že dochází ke změně tohoto paradigmatu. E, e, nebo není to dostatečně vidět na tom vašem grafu. Jak můžete zajistit, že tato změna paradigmatu bude trvalá? Z e, krátko, z, z dlouhodobého hlediska a nikoliv jenom z krátkodobého hlediska, když se podíváme na investování EIB do zelených a obnovitelných energií. A my v Evropském parlamentu z politického hlediska se zabýváme tím, že třeba e, e, sledujeme Eh, důl na mětě v Zambii. Napsali jsme dopis a co se děje tedy, nebo eh, co je špatného na těch investicích od EIB. V roce 2005 Evropská investiční banka investovala 48 milionů euro do tohoto projektu právě a byla zde eh, přísná kritéria, jak ekologická, tak sociální. Ale otázka je, do jaké míry eh, těžba v tomto dole přispěla k ochraně životního prostředí, protože eh, fakt je, že to, co jsme tady udělali, vlastně životní prostředí zhoršilo. A to už nehovoříme ani o sociální situaci a prostředí pro lidi, protože eh, některé z těchto peněz se použily k tomu, aby ze Zambie čistě jenom unikly daně, a v podstatě to byl jasný případ daňového úniku, který je ilegální. A to mě vede k dalším dodatečným otázkám. EIB je v situaci, kdy může zajistit, že podmínky, které stanovuje, pokud jde o životní prostředí a sociální otázky, se e, opravdu plní a monitoruje a sleduje, zda se plní, protože e, e, jasným příkladem takového neplnění a takového problému je ten důl na měď Eh, v Zambii. Collins Florence, prosím. Karl Heinz Florence, moji otázku právě položila Kathleen van Bremt. Takže to je v pořádku. Dále Linda McEwen. Já mám také otázky týkající se zachycování a ukládání uhlíku a NER 300. Existují obavy, že EIB nemá veškeré zdroje pro to, aby včas zhodnotila projekty. Takže mohl byste nám říci, jestli ehm, jste schopni provést hodnocení včas, protože tyto investice jsou dlouhodobé a jak víte, eh, je to zásadní otázka, než lidé ehm, investují své peníze. A druhá otázka je možná příliš technická. Můžete reagovat písemně. A jde o to, jak se provádějí hodnocení. V současné době se hodnotí každý projekt zvlášť. Ale v případě CCS celá řada projektů, já je známe velice dobře, protože jsou některé v mém regionu, jsou propojené projekty. Jedná se určitý klastr projektů. A otázka je, jestli EIB zohledňuje tyto klastry ve chvíli, kdy hodnotí projekty. A protože e, samozřejmě je možné e, ušetřit náklady ve chvíli, kdy jsou vytvořeny takovéto klastry a využívají se e, společné například um, trubky nebo vody. A děkuji, pane předsedo. A pan Eichhout, děkuji, že jste uvedl uh, ty čísla do kontextu, ale uh, Jeden problém, který máme s evropským rozpočtem, je otázka klimatického mainstreamingu. To neznamená, Eh, jenom to, že jsme proto, aby postupně byly zrušeny dotace pro fosilní paliva. Víme, že stále ještě jsou eh, dotované eh, uhelné elektrárny, například v Polsku, ve Slovensku a tak dále. Ale druhá věc v oblasti klimatického mainstreamingu je to, zda se podíváme na to, jaký dopad mají půjčky EIB, jestli tyto půjčky mají negativní dopad na klimatické změny. Například máme zde zajímavá čísla týkající se produkce elektřiny, ale pokud se podíváme na dopravu, vidíme, že 50 jde do silniční dopravy, investic EIB, a 10 jde do letectví. A když se podíváme, kolik jde do veřejné dopravy, ve venkovských oblastech je to nízké číslo. A pokud se podíváme na čísla pro východní a střední Evropu je vidět, že dvě třetiny peněz jdou do silniční dopravy. A v tomto smyslu samozřejmě je dobré, že se nyní více soustředíme na energetickou účinnost a na obnovitelné zdroje v oblasti energetiky, ale ještě není všechno hotovo, když hovoříme o klimatickém mainstreamingu což je zásadní věc pro evropský rozpočet. Takže mě by zajímalo, jak zohledňujete v rámci EIB klimatický mainstreaming. A, a jak zohledňujete tedy to rozdělení, protože ve e, východní a střední Evropě jdou peníze právě do silniční dopravy. Stále ještě dochá, dostává silniční doprava a letecká doprava hodně peněz. A co budete chtít dělat s těmito projekty v budoucnu? Děkujeme. Richard Zeba. Děkuji, předsedo. Moje otázka se ubývá podobným směrem. A pane prezidente, jak to ve vaší bance vypadá? Vy jste uh, specifickou bankou, máte specifickou organizaci kapitálu, ale přece jenom jste bankou. Uh, jak u vás probíhá rozhodovací proces podle, podle jakých kritérií? Podle jakých kritérií se financují projekty? Uh, nechci říkat podporují, ale financují. Do jaké míry hraje právě to hodnocení trvalé udržitelnosti, o které hovořili kolegové, například pan Eckhart to nazval climate mainstreaming a nejde jenom o klima, jde také o vodu. Je zde celá řada dalších aspektů, ale zkrátka jaký vliv má tento mainstreaming na výběr jednotlivých eh, projektů, jaké parametry používáte a jak později tedy probíhá hodnocení těchto parametrů. A druhá otázka se týká podmínek vaší banky. Já jsem slyšela, že velké infrastruk- slyšel, že velké infrastrukturní projekty už se eh, neobrací na EIB, protože jsou schopné získat finance lépe na volném trhu. je to například eh, Brennerský tunel, tam to, co eh, poskytuje volný trh, je lepší než to, co eh, může poskytnout Evropská investiční banka, pokud jde o sazbu pro financování. Eh, tyto projekty proč tyto projekty jsou schopny sehnat lépe finance na volném trhu. A dále Další otázka, když se soustředíme na obnovitelné zdroje, existuje problém s tím, že nemáme rozvodné sítě, že naše sítě v oblasti energetiky eh, musí být dále rozvíjeny. Soustředíte se na to, je to jednou z vaší prioritou, anebo v této oblasti se eh, aktéři na trhu na vás neobracejí? Eh, děkuji, další řečník. Merci. Sofie Okony, děkuji, pane předsedo. Vážené kolegy, vážení kolegové, Vážený pane eh, prezidente Jibe, já se na vás obracím jakožto místo předsedkyně mezi skupiny Urban, která řeší otázky rozvoje měst a jakožto bývalá eh, členka Evropského výboru eh, pro politiku regionálního rozvoje. A z těchto svých funkcí mne obzvlášť zajímá iniciativa Jesika EIB. Ve vaší zprávě za rok 2010 jsem četla, že v závěru loňského roku EIB eh, počítala s vytvořením 15 fondů Jesika, což by odpovídalo investicím ve výši 1,5 miliardy eur, a to ve prospěch trvalé učitelného rozvoje měst. Je možné eh, pokračovat s rozvíjením jesiky a tím eh, se podílet na snižování emisí skleníkových plynů. Domníváte se, že tento model společné podpory trvale udržitelných investic, který funguje na základě buď eh, čistého mění eh, úvěru či záruk, se může eh, zobecnit na prakticky všechny a uplatnit na prakticky všechny evropské regiony. Děkuji. Já vám předsedom ještě jednu otázku. Vy jste zmínil, že v cestovní mapě do roce 2050 komise říká, že každý rok bude potřeba tolik a tolik miliard eur. Víme, že evropský rozpočet nebude větší a že některé vlády chtějí tento rozpočet dokonce zmi- zmenšit. Proto se hovoří o eurobondech nebo o fondu, který bude mimo rozpočet. A pokud vím, Evropská investiční banka by, byla, by spravovala eurobondy. Někdy se jim říká také projektové bondy. A takže mohl byste říci něco k tomu, jak vidíte budoucnost ehm, financování klimatických boje proti klimatickým změnám. Je dostatek prostředků nebo je potřeba vytvořit nový nástroj? Takže to byly všechny otázky z naší strany. Děkuji, pane předsedo. Jak říkáte, bylo to hodně dotazů týkajících se různých věcí. Možná začnu vaší otázkou, abych zabránil eh, neporozumění, protože se hodně hovoří o eurodluhopisech a já si myslím, že třeba jasně rozlišovat mezi dvěma typy eurobondů, které se navzájem výrazně liší. Jednak takzvané dolarové bondy, to byla myšlenka Žaka Delora, eh, který přišel s myšlenkou velkých transevropských sítí v oblasti dopravy energetiky a tehdy navrhl aby tyto velké investiční projekty celky byly financovány dluhopisy, které by vydávala samotná EU. To bylo první pojetí, první koncepce eh, eurobondu, euro eh, obligací, eh, s tím, že by je vydávala tedy Evropská unie sama. Jak víte, zatím toto rada odmítala. Je zde další představa, další pojetí eurobondů, to jsou ty tzv. Junkrovy eurobondy, tedy myšlenka hájená především Eh, nebo mimo jiné eh, lucemburským premiérem Jean-Claude Junckerem, eh, kdy jde o vzájemné půjčky členských států. Existují různé možnosti, které již byly vypracovány, předloženy a tady jde o dluhopisy vydávané členskými státy anebo agenturou, která by jednala ve jménu členských států. A to, o čem jsem se zmiňoval i já, to bych nazval barosovými eh, bondy či obligacemi, protože je ve svém eh, proslovu o stavu Unie eh, zmínil pan Baroso. To jsou obligace, které nevydává veřejný orgán, tedy ani Evropská unie, ani členské státy, ale vydávají je soukromé projektové podniky. Jsou to tedy soukromé podniky, které vydají obligace tak, aby získali soukromý kapitál na financování infrastrukturních projektů, protože my nikdy nebudeme schopni zafinancovat veškerou potřebnou infrastrukturu pouze z veřejných rozpočtů. Proto je třeba přilákat i soukromý kapitál a i jaký kapitál? Eh, kapitál invest, eh, institucionálních investorů, to znamená těch, kteří eh, přistupují na to investovat na delší období. Jsou to penzijní fondy, jsou to pojišťovny. Aby tyto institucionální investoři mohli koupit obligace vydané soukromým podnikem, je třeba, aby měly um, dostatečný rating tyto obligace. A to znamená, intervence EIB a komise by spočívala v tom, že uh, by uh, odkoupili junior tranči, což by okamžitě znamenalo, že ta senior tranče by byla poříditelná uh, pro institucionální investory. Můžeme o tom dlouze hovořit, ale myslím si, že to, co je důležité, když hovořím o projektových Eh, dluhopisech, že tady jde o společný nástroj eh, s komisí a jde o dluhopisy vydávané soukromými podniky, s tím, že ale naš, naše společná intervence, naše a komise eh, to, toto činí atraktivním pro institucionální soukromé investory. Vy jste položil otázku, pane předsedo, jak propojit rozpočtové prostředky s prostředky EIB, jaké v tom jsou překážky, jaké překážky stojí v cestě. V zásadě jde o to dbát na to, aby finanční nařízení, či návrh finančního nařízení umožnil, učinil tento typ společného postupu eh, snadno proveditelným. Eh, to je poměrně odborná diskuse, ale po parlamentu se bude žádat po eh, přijetí víceletého rámce, víceletých finančních výhledů příštích, Eh, se bude žádat po parlamentu, aby projednal návrh finančního nařízení. Pokud budeme chtít uplatňovat tento eh, společný nástroj, tak bude třeba, aby to finanční nařízení umožňovalo. A nyní eh, se dotknu několika konkrétnějších dotazů. Zmiňovali jste Elenu. Elena, to je program technické pomoci na podporu místních orgánů při zavádění programu energetické úspornosti. Je to poměrně nový program, ale první výsledky jsou uspokojivé. Bude tady na radě a parlamentu, aby rozhodli, eh, jakou částku chtějí vyčlenit v rozpočtu na tento typ technické pomoci. Pokud jde o NER 300, nejprve k metodice, hodnocení. Tady mohu potvrdit, že jsme obdrželi přesně 78 žádostí od členských států a jak víte, EIB disponuje e, nebo má 9 měsíců na to, aby vyslovila své doporučení komisi. 9 měsíců to není mnoho na tolik projektů a jejich vyhodnocení. Nicméně se vy nás snažíme e, dodržet tuto časovou lhutu a samozřejmě v rámci analýzy těchto projektů e, zohledníme dopady klasteringu tak jak o něm hovořila paní McEvenová. Pokud jde o monetizaci ehm, uhlíkových ehm, kreditů, eh, otázka pana Davise, eh, má naprostou pravdu, když říká, že je třeba nám ponechat eh, trošku flexibility, pokud chceme dosáhnout nejlepší ceny. Více k tomu říkat nebudu. Ehm, Eh, také proto, že to jsou poměrně eh, citlivé informace pro trh, ale myslím si, že by bylo v zájmu všech, kdybychom eh, nechali EIB dostatečnou flexibilitu tak, aby mohla provádět tyto operace za co možná nejlepších podmínek. Na adresu paní Van Brentové nejprve bych rád řekl, že že Bono už není naší biblí, Eh, jejich cílem je eh, kritizovat EIB. Mimochodem jsou financáni Evropskou komisí právě pouze za tímto cílem a účelem. Eh, to je samozřejmě hezké, pokud ty kritiky jsou opodstatněné. A v každém případě třeba je brát vážně. Pokud je o výrobu elektřiny a fosilní zdroje energií, tady došlo k určitému jak se, překonání toho starého postupu, rozpojení se od minulého postupu. Já myslím si, že nemůžeme vyčítat e, e, tuto věc EIB. E, u nás k tomu zvratu došlo v roce 2007, ale EIB nepřísluší definovat svoji vlastní politiku. EIB přísluší financovat politiku definovanou evropskými orgány. A když se boj proti klimatickým změnám stal prioritou Evropské unie, eh, stal se touto prioritou také pro nás. A proto v roce 2007 jsem nechal eh, Radě guvernérů schválit eh, změnu naší politiky, to je pravda, a byla tam nastavena mnohem striktnější kritéria pro financování výrobních zařízení využívajících fosilních zdrojů energií. A to znamená, že tato, ten, tento podíl našich investic se výrazně snížil. A myslím si, že nemůžeme vyčítat EIB to, co se praktikovalo v minulosti, eh, když eh, se jednoznačně rozhodlo o změně postupu eh, v určitém okamžiku. Otázka té, té paniky, to je trošku jiné téma. Dále na pana poslance Eckhuta chci říci, že máte úplnou pravdu, že není možné se tolik zabývat eh, obnovitelnými zdroje úsporností a zbytek neřešit, tedy pouze energetiku a zbytek neřešit. Je pravda, že všechny projekty financované EIB eh, musí být přeskoumány také z hlediska dopadů na životní prostředí a zejména eh, pokud je o objem emisí skleníkových plynů. My tady musíme určit, jaká bude uhlíková stopa veškerého financování EIB, veškerých projektů, které financujeme. Pokud si to budete přát, tak eh, jednoho dne k tomu můžeme vést hlubší diskusy, ale samozřejmě to sebou přináší určité eh, metodické problémy. Eh, my na tom spolupracujeme s jinými finančními mezinárodními institucemi, zejména se Světovou bankou, abychom si vyměňovali zkušenosti v této věci a v každém případě jsme tedy u všech projektů financovaných v roce 2009 jsme to provedli, toto hodnocení a zdá se, Nicméně přistupujete k tomu číslu eh, trošku obezřetně, ale zdá se, že eh, ta celková bilance u všech těch projektů je pozitivní, protože by došlo ke snížení o 2, eh, 2 miliony 400 tisíc tun CO2 ročně. Neberte to číslo tedy jako naprosto definitivní, ale jenom chci říci, že určitě nám leží na srdce ten mainstreaming, to znamená to, že všechny projekty musíme hodnotit z hlediska eh, dopadů, eh, dopadů v oblasti emisí skleníkových plynů a vyvíjíme metodiku a musím říci, že tady jsme skutečně na špici, eh, pokud je o tyto metodické aspekty a že na tomto základě eh, v roce 2009, což je jediný rok, u kterého jsme provedli tento přeskum pro všechny projekty, je ten výsledek mírně pozitivní. Ale samozřejmě toto je věc, kterou budeme i nadále rozvíjet. Pan Eghod se také dotkl sektoru dopravy. Tady opět není eh, čas na to zacházet do podrobností, ale pokud se podíváte na čísla eh, novější, tak uvidíte jasný trend financování železniční přepravy a zejména pokud je o městskou dopravu, e, financování metra a tramvají se také výrazně zvýšilo. E, je tedy třeba zohlednit vývoj, který je veden e, jasnou vůlí řídit se podle evropské politiky. Pokud je o aeronautiku, tak tady chci říct, že už nefinancujeme letecké společnosti a nefinancujeme ani letiště, leda za velmi striktních podmínek, zejména Eh, letiště eh, v periferních regionech, anebo pokud investice umožní výrazně snížit objem emisí skleníkových plynů. A tady opět jde o eh, přístup, který je spochybňován. Mohu vám říci, že mnoho členských, zádu, členských států pardon, kritizuje EIB za to, že financuje letectví daleko restriktivněji než dříve. Pan Zébr se tázal na naše rozhodovací postupy. Máme to říci schematicky. Nejprve eh, probíhá zkouška a způsobilosti, to znamená, že jde o projekt, který eh, přispívá k naplnění některého z cílů Evropské unie. Pokud shledáme tento eh, daný projekt eh, či návrh způsobilým, eh, přistoupíme k prověrce různých technických aspektů, aspektů životního prostředí, společenských, hospodářských, finančních. Jsme trošku specifickou bankou, protože máme více jak 250 inženýrů a ekonomů, kteří pouze se věnují přeskoumání technických aspektů projektu. Zemena dbáme na dodržování ekologických norem. Dále ten projekt je předložen Eh, Evropské komisi k jejímu připomínkování. Tam proběhne tedy připomínkové řízení mezi jednotlivými generálními ředitelství. DG Envy je jedním, jak se z, je určitě jedním z aktérů v tomto připomínkovém řízení. A pokud komise vysloví svůj souhlas, pak předkládáme eh, žádost eh, a příslušný projekt naší správní radě. Tak tedy zhruba vypadá schvalovací řízení. Eh, dále eh, zmiňoval jste eh, příklad, kdy někdy investoři, předkladatelé projektu našli dokonce lepší podmínky na soukromém trhu, tak samozřejmě tím lépe, ale musím říci, že to mi dnes připadá opravdu výjimečné. Je více do příkladů, kdy může být zajímavé se obratit na EIB, jednak kvůli té technické analýze, kterou jsem právě zmiňoval. Velice často totiž soukromé banky čekají na to, jaké bude rozhodnutí EIB, protože jsme vlastně hm, takovou značkou kvality takže eh, pokud EIB eh, e řekne, že to zafinancuje, eh, komerční banky se připojí. A druhý důvod, proč se lidé obracejí na nás, je kvůli délce našich úvěrů. Protože my určitě můžeme počívat na další období než komerční banky. To znamená, že často financujeme projekty i na 25-30 let, někdy i déle. A třetím důvodem často bývá to, že v oblasti úrokových sazeb můžeme nabídnout lepší podmínky. A to proto, že sami si půjčeme na finančních trzích za lepších podmínek, eh, protože máme eh, rating 3A. Eh, pak tam máme tady marži za zprostředkování, abychom si pokryli náklady. Plus k tomu připočteme případně rizikovou marži. A tím se dostáváme tedy na úrokovou sazbu, která bývá lepší než u konkurence. Tolik tedy stručně ode mne a zbývá ještě eh, otázka paní Okony ohledně Jessiky. Zcela upřímně, eh, paní poslankyně, tento rok bude rozhodný. Je třeba, abychom v tomto roce prokázali, že Jessica funguje dobře, že se osvědčila. Eh, trvalo poměrně dlouho, nejprve, aby se to uchytilo, protože to byla nová věc. Bylo třeba to doladit. Pro ty, kdo znají Jessica méně než paní Okony, je to program, který umožňuje členským státům využívat eh, částečně prostředky z aktuálních fondů, aby se eh, zakládaly podniky na financování projektů v oblasti obnovy měst. Byla tady celá řada právních překážek, eh, které bylo třeba překonat a myslím si, že skutečně tento rok bude rozhodným, protože bude krokem implementace. Vy jste zmiňovala 15 fondů, které se chystají, které se připojí, některé už byly zavedeny. Právě v tomto roce bychom konečně měli vidět dopady přímo v terénu takže já bych vás možná poprosila, abyste se k tomu tématu vrátila příští rok. Děkuji, pane prezidente, to byla nesmírně zajímavá diskuse. Vyslechli jste si dotazy našich angažovaných členů. A promiňte, zapomněl jsem ještě jeden dotaz. Ano, neměli bychom tady nechat žádné mezery. Ano, já se velmi omlouvám, pane předsedo. Eh, ano, je to věc, která eh, nemá přímou spojitost s dnešním tématem diskuse, takže jenom dvěma slovy. A opravdu jsem k dispozici pro váš výbor, pokud eh, byste stáli o hlubší diskusi, podrobnější. Eh, jde o investiční projekt, který jsme financovali a jehož cílem je snížit emise SO2. A v této oblasti ten projekt se vydařil, protože emise SO2 už se snížilo více jak polovinu. Ale eh, bylo zde ještě další očekání, další zájem. A totiž problém fiskálních úniků. daňových úniků. Eh, Zambijská vláda eh, požádala o zprávu, která uzavírá, že tady zřejmě byl určitý mechanismus, určitý cenový přenos, takže se ty příjmy vlastně dostaly mimo zemi a vyhnuli se zdanění v Zambii. Jakmile jsme se o tom dozvěděli, tak jsme jednak nejprve upozornili OLAF, to znamená eh, Úřad pro boj proti podvodům, a eh, zahájili jsme vlastní vyšetřování. Eh, byli jsme již přímo na místě, naše vyšetřovací jednotka tedy vyjela přímo na místo a na začátku musím říct, že tady nebyla velká spolupráce ze strany dočené společnosti. My jsme poté pohrozili že eh, požádáme o předčasné eh, vrácení úvěru, předčasné splacení úvěru. Eh, pak musím říci, že od té doby ta spolupráce je o něco lepší, ale to vyšetřování stále běží, takže více k tomu říct se nemohu. Ale pokud by se toto obvinění potvrdilo, tak vás mohu ujistit, že budeme žádat předčasné splacení úvěru. K tomu chci připojit, že jsem dal pokyn svým službám, ale z jiného důvodu, aby již neakceptovali žádosti o financování, aby okamžitě odmítali žádosti o financování od společnosti Glenfor nebo, Glenfor nebo jedné z jejich poboček. Ale to se váže na problémy zprávy a řízení, které jsou širší. Je to prostě otázka zprávy a řízení tohoto podniku. Jsou to věci, které se byly nedávno v Financial Times v minulém týdnu. A já jsem následně tady eh, vydal pokyn, aby již nebyly akceptovány žádné žádosti o financování této firmy či jejich poboček. Takže Eh, na závěr vám jen popřeji hodně štěstí do následujících let. Jsem si jist, že Evropský parlament eh, bude sledovat eh, vaši činnost s velkým zájmem a jistě vás podpoříme, pokud se budete nadále ubírat tím správným směrem hodně štěstí a děkujeme za to, že jste mezi nás přišel a děkuji tlumočníkům. Sejdeme se opět zítra v 9.